Děkuji vám. Vážení kolegové, nejprve dovolte, abych tady co nejsrdečněji přivítal paní Elizu Ferreiru, nominovanou komisařku pro soudržnost a reformy. Chci tady také přivítat eh, členy výboru pro regionální rozvoj, ale také členy výboru pro rozpočet a pro ekonomický a pro, pro hospodářský e, záležitosti. To jsou přidružené výbory k tomuto slyšení, ale kromě toho jsou tady také další kolegové. Toto slyšení je přenášeno na internetu, na webových stránkách Evropského parlamentu a stejně tak bude možné se stáhnout videonahrávku tohoto slyšení ze stejných stránek. V souladu s eh, přílohou 7 našeho jednacího řádu, kde jsou vedeny pokyny pro provádění eh, těchto slyšení komisařů, Evropský parlament eh, vyhodnotí kandidáty na komisaře na základě jejich kompetentnosti, všeobecné na základě jejich proevropského smýšlení, ale také na základě jejich osobní nezávislosti. Dále je předmětem toho hodnocení také znalost jejich budoucího portfolia, ale kromě také toho, jak jejich dovednosti v oblasti komunikace. Kromě toho bych vám chtěl připomenout, že Výbor pro právní záležitosti nevznesl žádnou námitku ke konání tohoto slyšení. Nominovaná komisařka již odpověděla na přípravný eh, dotazník eh, písemnou formou a eh, ty odpovědi byly distribuovány všem členům našich výborů ve všech jazycích. A nyní mi dovolte, abych vám několika slovy vysvětlil, jak bude probíhat naše slyšení. Na úvod vystoupí nominovaná komisařka, která bude mít úvodní prohlášení eh, v délce maximálně 15 minut. Po tomto úvodu bude následovat 25 eh, otázek a debata bude probíhat po pětiminutových úsecích. Eh, v rámci něhož bude vždy jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, paní komisařky. A následně bude následovat minuta na doplňující otázku a na odpověď na ně. Přičemž ta odpověď by neměla přesáhnout eh, jednu minutu. Nejprve proběhne první kolo otázek, eh, které vznesou eh, představitelé politických skupin a poté budou následovat další celkem 18 řečníků, kteří budou tázat v pořadí určeném velikostí politických skupin, a to včetně i e, jednoho nezařazeného poslance. Na závěr tohoto slyšení potom ještě bude nominovaná komisařka mít slovo na, na dalších pět minut, aby mohla shrnout e, toto své vystoupení na slyšení během pěti minut a já potom na závěr celý tento proces uzavřu. Chtěl bych také zdůraznit, že je nezbytné, aby všichni řečníci dodrželi časový limit pro své otázky. Pokud tomu tak nebude, tak budeme mít spoždění a někteří řečníci by se tak nemuseli dostat ke slovu, což jak asi budete souhlasit, by nebylo moc dobré. Bude tady časomíra, která bude ukazovat, kolik času eh, už jste hovořili, kolik tedy času máte k dispozici a pokud eh, tento čas přesáhnete, tak já budu nucen použít eh, toto kladívko a odejmout vám slovo, což není moc příjemné, ale bude to, pokud to bude zbytné, tak tak učiním. Máme také tlumočení ve 23 jazycích a všichni řečníci tedy mohou hovořit svým mateřským jazykem. Nicméně dbejte na to, abyste hovořili pomalu a srozumitelně, abyste usnadnili tlumočení. Paní nominovaná komisařko, dovolte mi, abych vám ještě řekl, předtím, než vám předám slovo, že nadcházejících pět let bude klíčových pro budoucnost eh, soudržnosti. Přes eh, významné úsilí, které bylo vyvinuto v rámci eh, politiky soudržnosti, a kde bylo k dispozici více než 350 miliard v tom současném finančním období, celé třetina Mm, celkového evropského rozpočtu, tak i přesto přetrvávají nerovnosti mezi regiony a máme rok a půl do konce roku 2020 na jednání a na nalezení dohody o všech nařízeních, kterými se řídí politika soudržnosti. Mezi nimi je například eh, nařízení o Fondu pro podporu venkova, nařízení pro všeobecné fondy a tak dále. A já doufám, že dosáhneme pokroku v těchto jednáních, protože bez takového pokroku nebude možné eh, modernizovat a zjednodušit politiku soudržnosti. Bez těchto nových nařízení by politika nemohla být efektivní a připomínám, že rozpočet na politiku soudržnosti byl snížen. Evropský parlament i výbory REGI a výbor pro rozpočet budou v těch jednáních usilovat o to, aby ten eh, víceletý finanční rámec, který přijde, vypadal lépe. Všichni víme, že jsou tady snahy o snížení rozpočtu na soudržnost a o změnu jeho filozofie. Souvislost e, ve vašem portfoliu mezi soudržností a strukturálními reformami <clears throat> bude e, velmi e, významná. A já bych vám chtěl říct, paní komisařko, že budeme potřebovat komisařku, která bude silná v rámci Evropské komise a bude se snažit naplnit společné ambice. Jde to, aby články 174 a 175 eh, byly uhájeny eh, ve všech politikách Evropské unie. Potřebujeme také komisařku, která bude naslouchat našemu výboru A chci připomenout i prohlášení předsedkyně komise von der Leyen, že se vyhrazuje právo iniciativy. Bez společného plánu, bez eh, úsilí o vyrovnání rozdílu mezi regiony není možný společný osud Evropské unie. Soudržnost je velmi významná pro Evropskou unii je to nejlepší eh, obrana proti vyloučení. Politika, která prosazuje soudržnosti, je v jádru eh, evropských hodnot a celého evropského projektu. Toto slyšení bude bez pochyby nesmírně zajímavé a Nyní mi dovolte, paní Ezo Ferriero, abych vám dal slovo na 15 minut, předtím než přejdeme k vlastní debatě se členy našeho výboru. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci, drazí přátelé, s velkým potěšením a musím přiznat si s těmi emocemi se dnes před vámi stojím se svým projevem. Omlouvám se, protože budu pokračovat v jedné z pracovních jazyků tohoto parlamentu, tak abych měla přímější komunikaci s poslanci, kteří jsou zde v sále a proto nyní přejdu do angličtiny. And enjoy Strávila jsem 12 let zde v srdci Evropy. Jaké nesmírné potěšení vidět staré kolegy z Ekonu, z Regi a z rozpočtového výboru. Dnes je mi ctí představit návrh našeho společného programu pro příštích pět let. Jakožto předchozí, jakožto poslankyně, bývalá poslankyně v tohoto parlamentu, chápu význam vaší práce. A jsem skutečně přesvědčena, že jedině tím, že spojíme naše síly, můžeme vytvářet naději a důvěru v evropský projekt u všech Evropanů, ať už se narodili kdekoliv. Chci vzdát hold Korině Krecu, své předchůdkyni. Korino, vaše moto bylo, žádný region nesmí uh, zůstat ponechan stranou. A já se k němu chci připojit. Dnes je toto moto ještě důležitější než dřív. Digitální revoluce, klimatická změna, to všechno eh, představuje hrozbu, že zůstanou regiony pozadu ale změna je někdy bolestná. Já jsem tu změna viděla vlastníma očima, jakožto ekonomka v koncem 80. let a zodpovídala jsem za pilotní programy soudržnosti. Byl to těžký čas pro textilní průmysl a pro některá společenství, která na něm závisela. A vy, viděli jsme to též velmi nedávno, po roce 2008. Někteří z vás to ještě zakouší dodnes různá odvětví, různá místa, ale my všichni víme, o jaké příběhy jde. Nikdy nezapomínejme na ty zavřené továrny, ztracená pracovní místa, krácené mzdy a penze. Nikdy nezapomínejme na ty mladé lidi, kteří odcházeli do zahraničí. Soudržnost je jádrem evropského projektu a reforma spolu se soudržností musí být eh, jednou z našich hlavních priorit. Globalizace vede k rychlejší technologické změně a to vytváří tlaky na místní společenství. Cíň poslanci a poslankyně, já věřím v tuto politiku, protože jsem zažila její dopady přímo v terénu. Když jsem byla mladá ekonomka v rozvoji a pak ministrině plánování, viděla jsem vždy politiku soudržnosti jako páku pro změny v Evropě. A pro některé regiony je to dokonce jediná páka, kterou mají k dispozici. Od arktické oblasti po středomoří, od eh, urbánních zón po bývalé průmyslové zóny nebo spoluzávislé eh, regiony nebo nejvzdálenější oblasti, horské oblasti, venkovské oblasti, pobřežní oblasti, příbřežní oblasti. Evropa musí jednat. A musí občané vidět, že jednáme. Musí to být pro lidi, musí to být přizpůsobeno potřebám každého území, pomáhat přechodu na digitální, zelenou a genderově vyváženou ekonomiku. Žádná, žádný region ani žádná osoba nesmí zůstat pozadu. Takže já jsem skutečně nadšená, že jsem byla přizvána k tomu, abych vedla toto portfolio. Naše nominovaná předsedkyně, paní von der Leyen, Eh, konstatovala některé úkoly ve, ve svém pověření, některé z nich jsou naléhavé. Zdůraznila, a já s tím souhlasím, že je eh, nutno dosáhnout rychlé dohody, aby programy mohly začít běžet hned od prvního dne. A já se spolehám na vaši podporu. Musíme spolupracovat. Nový fond pro transformaci bude rovněž naším úkolem, bude inspirován návrhem parlamentu na podporu regionu aby se tam, kde je, jsou větší problémy s transformací, přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku, zejména ty uhelné a další regiony. Uslyšíte to od nás jakožto návrh ještě v průběhu těch prvních 100 dní. Další úkol, hladká implementace. Můj pověřovací dopis hovoří naprosto jasně. Tato politika by měla být jednoduchá a vést ke kvalitním investicím. Musíme těsně spolupracovat s členskými státy při slaďování postupů, aniž bychom tím ohrozili kvalitu kontrol. Sektorové a centrálně vedené programy musí rovněž sehrát svoji roli. Musíme využít toho prostorového dopadu a vytvářet synergie s politikami soudržnosti. Návrhy komise jsou ambiciozní, například zjednodušení nákladových možností nebo uvolnit malé subjekty od nadměrné administrativy, ušetřit administrativní náklady. Budeme kontrolovat, zda tato opatření mají skutečně kýžené výsledky. A já se na vás dívám jako na své spojence eh, v této agendě zjednodušování. Dalším úkolem reformy. Měnová unie je samozřejmě velkou výzvou zvláště když země mají různou úroveň konkurenceschopnosti, anebo když čelí různorodým hospodářským a sociálním okolnostem. Dosažení dlouhodobého zbližování a konvergence založené na konkurenceschopnosti je základem tohoto, eh, této strategie. Investice v tom plní klíčovou roli, takže je nejvyšší čas, abychom znovu obnovili diskuze o nových nástrojích průmysl, eh, investiční podpory ten program eh, pro reformy a program pro konvergenci a konkurenceschopnost eurozóny. Euro je měnou Evropy a my musíme poskytnout podporu všem zemím, které se již připojily ke společné měně. I těm, kdo eh, o to seriózně usilují. Reformy musí být sladěny s evropským semestrem, ale musí být rovněž navrhovány a schvalovány příslušnými členskými státy. A jejich působností musí, musí být zejména odstranit úzká místa. Posilování vyšší úrovně konkurenceschopnosti a soutěže, podpora národních programů. Od modernizace státní zprávy přes reformu vzdělávacího systému nebo například zprávy lesů. Ty reformní programy musí fungovat společně a vzájemně se posilovat nebýt jeden na úkor druhého. Daňoví poplatníci by neměli eh, dotovat politiky, které se navzájem buď ignorují, nebo dokonce jsou ve vzájemném rozporu. Cítím se být blízko parlamentu a myslím si, že tento nástroj by se měl řídit komunitární metodou a vaše podpora v tom bude zcela základní. Musíme pracovat společně, abychom dosáhli v prvních 100 dnech viditelného pokroku, abychom tyto programy schválili včas. Čtvrtý úkol udržitelný rozvoj měst a městských oblastí. Když se podíváme na revizi eh, městské agendy, je to příležitost. Města jsou často dnes místem, kde um, také existuje chudoba, poškozování životního prostředí, dopravní problémy a to všechno si žádá naši pozornost. Ale i v tom můžeme vidět příležitost. Města mohou být v čele, pokud jde o digitálně zelenou ekonomiku. Příležitosti tu jsou a my se jich musíme chopit ve spolupráci s našimi místními a regionálními partnery. Já zahájím v lednu 2020 v Portu tuto diskuzi na um, setkání um, tohoto při iniciativě ehm, měst a kromě toho budu rozvíjet také iniciativy pro nejvzdálenější regiony. Chápu jejich konkrétní potřeby. Vyžadují si naší eh, speciální pozornost stejně tak jako periferní, horské a e, přeshraniční. Ale jsou to zvláštní regiony. Takže já vítám začlenění té dimenze těchto nejzdálenějších oblastí do 21 oblastí návrhů od rybolovu přes výzkum, klima a dopravu. Některé z těchto bodů již prošly fázi trialogu, u jiných musíme ještě znovu um, a znovu je připomínat, abychom postupili dál. A e, dále komunikace. Tato politika udělala tolik pro to, tolik občanů, ale stále se o ní neví. Mým cílem je navštěvovat regiony, abych chápala místní problémy a aspirace, abych povzbudila rychlejší e, zavádění projektu a aby společenství věděla, že nejsou ponechána stranou. A v tomto kontextu vás hodlám vždy informovat, když navštívím váš region. Dokonce pravidelně vás budu informovat o všech iniciativách, abychom zajistili partnerství s Evropským parlamentem, zvláště s výbory, které tu dnes jsou. Je to priorita jak pro předsedkyni komise, tak i pro mě. Hovořila jsem o svém pověření, o své misi a mandátu, ale řeknu vám něco i o sobě a o tom, s čím eh, mohu přispět. Já zaprvé skutečně věřím v toto portfolio, a cítím odhodlání, aby fungovalo. Mé spojení s touto politikou je eh, na výsost osobní. Věřila jsem v něj ve všech fázích svého dospělého života. V rámci svého akademického vzdělání, postgraduálního vzdělání, to všechno bylo v oblasti integrace. A slyšela jsem velmi přesvědčivé argumenty ve prospěch soudržnosti. A jako eh, ekonomka jsem pracovala s politikou soudržnosti přímo v terénu, Viděl jsem její dopady na život jednotlivců a pak jako ministrině pro plánování jsem vyjednávala v rámci eh, to, toho rámce eh, podpory a eh, tehdy byl komisař Michel Barnier a, a v podstatě jsme pochopili, že politika soudržnosti nás může připravit úplně na všechno. Jakožto poslankyně Evropského parlamentu a je, mm, kdy, za mého působení v, v centrální bance jsem se naučila, v čem je ta moudrost toho, že konkurenceschopnost a soudržnost musí jít ruku v ruce. Z, od akademických přes programovacích, ministerských a bankéřských oblastí přináším tyto perspektivy. A právě tato rozmanitost perspektiv mě vede k druhé věci, kterou byste o mě měli vědět. Já jsem týmová hráčka. Budu s vámi dobře spolupracovat se svými kolegy s kolegy a komisařů, s regiony, měst, městy, obcemi. A oči historie eh, se na nás upírají. Máme první kolegium, které je skutečně vyrovnané z hlediska eh, poměru mužů a žen. A máme eh, poprvé portugalskou komisařku. A takže můžeme mít zodpovědná pravidla. Já se zhostím této zodpovědnosti i celý náš tým a historie na nás bude hrdá. Konečně jsem přesvědčena a věřím v tuto, v tuto eh, naší Evropu, která začala dlouho před mojí akademickou prací. Máme eh, pomník Vili Branta eh, v mém městě a vždycky, když kolem něj procházím, vzpomínám na své dětství, na to, jak jsem vyrůstala v diktátorském režimu. Ale Evropa přinesla demokracii. A já sdílím eh, tuto vizi svobodného Portugalska. Evropa nadále znamená pro mě demokracii. Když jsem eh, pracovala s lidmi, pochopila jsem, že Evropa znamená solidaritu, protože nemůže být eh, demokracie, když nám chybí vzdělávání nebo jsme sociálně vyloučeni. Evropa i nadále znamená solidaritu. Když jsem se stala poslankyní Evropského parlamentu, pochopila jsem, že Evropa znamená také přátelství, vzájemný respekt a rozmanitost, eh, jednotu v rozmanitosti. Evropa i nadále toto všechno představuje pro mě a ještě mnohem více. Tato Evropa demokracie, solidarity, přátelství a sdílených hodnot v rozmanitosti, ta eh, nás dnes volá. Když procházíme přechodem do, do digitální éry a zeleného hospodářství, Eh, volá po nás, abychom byli odvážní při prosazování soudržnosti, při reformování, tak aby žádná osoba, žádný region nezůstali pozadu. Odpovězme eh, na tuto výzvu společně. Pane předsedo, já chci eh, reagovat na tuto výzvu. Je mi ctí předložit svou kandidaturu na komisařku zodpovídající za soudržnost a reformy. A s velkým potěšením budu nyní připravena odpovědět na vaše dotazy. Madame la commissaire désignée, je vous Žená paní nominovaná komisařko, já vám děkuji, že jste naprosto přesně dodržela váš přesný řečnický čas. Proto můžeme zahájit debatu. A nejdříve budeme mít kolo otázek koordinátorů, kteří představují své politické skupiny. Připomínám, že tady máme vždy pět minut. Takový slot. Otázka jedna minuta, odpověď dvě minuty, odpověď paní komisařky. Dále doplňující otázka na jednu minutu a odpověď na tuto otázku jednu minutu. A nyní má slovo kolega Andrej Novakov za skupinu EPP. Dear Commissioner Designate, I feel... Ani, eh, nominovaná komisařko, já ne, eh, myslím, že dnes před vámi stojí eh, tým, který odolal volání po škrtech a tím pádem má tento parlament velmi silnou pozici při vyjednávání o politice soudržnosti. Tento stejný tým nám udělal mandát eh, vyjednávat o budoucnosti politiky soudržnosti a proto se vás zeptat, podpoříte postoj parlamentu a bránit rozpočet určený na politiku soudržnosti, anebo stále myslíte, že ty škrty jsou nezbytné? Tak jak to vyplývá z vašich písemných odpovědí, podpoříte stanovisko parlamentu, aby se podpořily ty nejchudší eh, regiony. Děkuji vám. Um, Pane Novakové, děkuji vám za tuto otázku, protože díky tomu eh, se mohu pokusit o vyjasnění některých pojmů. návrh, který eh, komise předložila, je základ pro další práci a ta práce bude zahrnovat několik otázek, které já si myslím, že jsou velmi adekvátní. Je tady velké omezení a to omezení spočívá v tom, že když eh, strukturujeme evropský rozpočet, tak často hovoříme o výdajích, ale Eh, už potom nehovoříme o příjmech eh, do evropského rozpočtu, které jsou na vás a na eh, členských státech. Je to na dialogu mezi zákonodárci Evropské unie rozhodnout o celkové výši evropského rozpočtu. Já v komisi, jakož i jinde, budu rozhodně obhajovat nejvyšší možnou úroveň rozpočtu na tuto politiku. A nejenom proto, že jsem kandidátkou na tuto funkci, ale myslím si, že Evropská unie to nemůže prohlubovat a rozšiřovat bez toho, abychom ji podpořili prostřednictvím této politiky. Samozřejmě, že ten konečný sedek bude omezený a proto musíme velmi eh, pečlivě zpravovat tyto prostředky a dbát na to, jaký bude ten územní dopad této sektorových politik. A samozřejmě v rámci toho manevrovacího prostoru, který máme společně s kolegy v komisi, budu usilovat o co nejvyšší možnou míru finančního rámce, tak abychom mohli naplnit to, o co nám jde. Děkuji vám za vaši odpověď. Já souhlasím s tím, že politika soudržnosti drží Evropskou unii pohromadě. Ale eh, mnoho lidí eh, mimo parlament nechápe, proč se ta politika provádí tak pomalu. Co můžete udělat pro to, aby se ta implementace zrychlila, protože rok před tím ukončením, nebo ukončením její současné období, eh, byla vyčerpána pouze na 30 I to dáno tím, že příjemci musí vyhovět řadě podmínek, aby Eh, měli nárok na čerpání prostředků a z toho titulu je evidentní, co je potřeba provést, je potřeba zjednodušit tuto politiku. Celkem teď eh, máme asi 80 návrhů, které by měly vést k zjednodušení politika. Já doufám, že i na straně rady v tom bude panovat zhoda. Já souhlasím s tím, že myslím té politiky je přinášet výsledky a proto musíme neustále odhalovat různé překážky, které tomu brání a odstraňovat je. Ale rozhodně musím udělat všechno pro to, aby občané eh, prakticky cítili dopady této politiky a měli pocit, že Evropská unie už není rozstříštěná oblast, ale je eh, To oblast, která se postupně sjednocuje a rozdíly mezi jednotlivými částmi se postupně vyrovnávají, což je ten hlavní cíl. Děkuji. A nyní eh, za socialisty eh, paní Krell. Děkuji, pane předsedo. Milá paní nominovaná komisařko Ferreiro, milá Elizo, Evropská unie stojí před velkými výzvami. Globalizace, digitalizace, boj proti klimatickým změnám, vytváření dobré práce a celá řada dalších výzev. Jak může kohezní politika přispět k tomu zmírňovat nerovnosti mezi regiony a dosáhnout těchto cílů? Honorable member, um... Milá Konstanci, já si myslím, že program, který máme momentálně v rukou, bude řešit veškeré tyto problémy. Musíme urychlit konvergenci což znamená, že musíme být velice pečliví a nároční v provádění fondů, které máme k dispozici. Tyto fondy budou i když budou navýšeny, nikdy to nebude dostačující, protože my tady máme neustále nové na nové prvky na naší agendy, nové úkoly. Je tady globální prvek, který musíme vzít v úvahu a to je důležitost toho, že třeba, abychom provedli transformaci změnu. Musíme se vždy dívat na to, jaké budou budoucí nároky, tedy zelená změna, udržitelná změna, změna, která již bude uznávat elementy digitalizace nové společnosti. A zároveň si musíme ty fondy, ty peníze dávat hlavně do regionů, které to nejvíce potřebují tam to soustředit do těch nejchudších regionů, nejpotřebnějších regionů. To je důležitý prvek. Také nesmíme zapomínat v tomto kontextu na velice odlehlé regiony. To jsou regiony, které si zaslouží specifickou pozornost naší strany. A pak jsou zde regiony, které jsou předmětem transformačního procesu. To jsou některé bývalé průmyslové regiony, které momentálně se dostávají do krize a jsou právě v té fázi přechodu, transformace. A pak tady máme tedy celý ten balíček pro to, abychom mohli pracovat s regiony, které jsou velice závislé, z hlediska například energetiky, opírají se o uhlí a tyto regiony právě musí velice rychle eh, udělat tu transformaci, takže to je taková další nová dimenze, a to je právě ten připravený fond pro spravedlivou transformaci, který bude řešit takovéto problémy. Měli bychom tedy být schopni připůsobit naše nástroje eh, specifikum každého regionu a snažit se mít takovouto flexibilitu a pomocí té flexibility se snažit zrychlit proces konvergence. Uh, Děkuji. Moje druhá otázka je následující a sice jak si myslíte, že může politika soudnosti přispět boji proti klimatickým změnám a jak může nasměrovat Evropskou unii k budoucnosti, kde bude uhlíková neutralita a jak může přispět k plnění toho nového zeleného dílu? Děkuji vám. To je zásadní otázka. To protože v současnosti máme kompromis u regionálních fondů, který znamená, že 30 těchto prostředků v tom příštím období do roku 2007 půjde na projekty spojené s bojem proti změně klimatu a u kohezních fondů to je dokonce 37%, vzhledem tomu, že tyto dva fondy představují 25% evropského rozpočtu, společně s Evropským sociálním fondem představuje až třetinu celého evropského rozpočtu, tak je to velmi významný impuls směrem k rychlejšímu plnění eh, klimatických cílů. V budoucnosti jsme již vyvinuli značné úsilí, Minulé to, minulé to to bylo 21 Eh, toho balíčku na klimatické projekty. Teď se ten podíl navýšil a kromě toho máme celou řadu rozpočtových eh, kapitol, které je možné využívat společně a tím pádem můžeme znásobit ty prostředky. Merci beaucoup. Oui. A nyní za Renew náš kolega Ondřej Knotek. Děkuji. Pane předsedo, dobrý večer. Paní Ferrero, mám otázku na ten fond pro spravedlivou transformaci, jakožto nástroj pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Můžete se s námi prosím podělit o to, jak ho chcete nastavit, jak vnímáte jeho financování a kritéria způsobilosti pro projekty a regiony, které mají být podpořeny a ještě navíc. Podobně jako s návrhem víceletého rámce je tu e, návrh toho krácení politiky soudržnosti a tento fond e, tu není zahrnut. Takže můžete prosím nám tu dát určitý závazek, že zajistíte financování, že financování tohoto fondu nebude představovat e, dodatečný, dodatečnou zátěž pro rozpočet soudržnosti. Ctěný pane poslanče Knotek. já si myslím, že vaše otázka je velice důležitá, protože eh, tento fond, ten Just Transition Fund, byl skutečně pojmenován právě předsedkyní komise jako eh, jednou z hlavních eh, jakýchsi značek této komise. Víme, že jsme měli usnesení dokonce i v tomto parlamentu už v roce 2018 a je tu jeden z spolu zpravodajů, paní Karia kteří žádali 4,8 miliard na jeho podporu. Ale parlament také žádal o rozpočet 1,3 hrubého národního důchodu. Takže co já vám mohu přislíbit, je, že tento fond bude bude realizován, zatím ještě pracujeme, provádíme přípravné práce v rámci komisy, nebo budeme, samozřejmě zatím jsme kandidáti, ale e, pracujeme na podpoře, e, která bude lokálně založená, budou to, budou to jak čisté investice, tak i e, určité efekty sociální sítě, abychom ty, tyto regiony dostali, dostali do nového paradigmatu, který bude více udržitelný, více environmentálně založený nebo uspůsobený do budoucna. A přihlížíme ke všem podrobnostem toho, odkud se vezmou finance pro tento fond. Já budu těsně spolupracovat s výkonným místopředsedou pro Green Deal, s komisem pro energii, pro rozpočtovou zprávu, ale zatím je příliš brzy na to, abych vám řekla, odkud přesně se ty prostředky vezmou. Já bych samozřejmě byla raději, kdyby byly nějaké doplňkové zdroje, které by přinesly čerstvé prostředky. Ale nemohu v tuto chvíli nic podobného slíbit, protože zatím pracujeme na celkovém rámci a na tom, jak zorganizovat finance tohoto fondu. Každopádně ale bude existovat, vznikne a bude plnit úlohu v péči o tyto regiony. Bude to záviset na odvětví a na spotřebě energie, uhlí a tak dále. Děkuji. A abych navázal na vaši odpověď, specificky ty uhelné regiony. Ty budou asi nejvíce postiženy transformací na nízkouhlíkové hospodářství. A já se vás chci dotázat, jak vnímáte roli uhelných regionů jakožto příjemců tohoto fondu? vzhledem k tomu, že mají být hlavními příjemci. Děkuji. Ten důvod, proč tento fond vznikl, je, abychom vyšli vstříc komplexnější situace z hlediska organizace této situace. A když se to skombinuje s fondy soudržnosti, kterými již disponujeme, abychom fungovali na lokálním, eh, lokální bázi a aby, jak jsem již řekla, jsme je přiblížili tomu novému paradigmatu. Čili rozhodně to bude jeden z cílů, ne, možná, je otázka, jestli jediným, nebo jestli budou i jiné eh, cílové skupiny, ale cílem je pomoci těmto regionům dohnat ostatní a rychle se zbavit zátěže, kterou eh, nesou jako břímě, a aby vyřešili tedy tu svou situaci. Děkuji. A nyní kolega Niklas Ninas za zelené. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Nyní poslanci a poslankyně, paní Ferrero, jsem rád, že klimatické změny jsou eh, prioritou v této oblasti. Klimatické změny jsou největší hrozbou lidstva, největší výzva, které čelíme nejenom jako Evropané, ale jakožto celé lidstvo. Lidé souhlasí s tím, že je potřeba okamžitě jednat. Vidíme tu vlnu mladých Evropanů, kteří protestují. A proto jsme měli volební kampaň, která v podstatě se točila kolem tohoto téma a proto e, z těch e, voleb e, vzešel jasný mandát pro tato opatření. A Eh, paní von der Leyen řekla, že chce podpořit snížení emisí až o 55% do roku 2030 a politika soudržnosti v tom hraje klíčovou úlohu. Proto navržujeme, abychom 50% výdajů na soudržnost řešili klimatické změny přímo. Paní Ferrero, zajistíte, aby politika soudržnosti se připojila k tomuto cíli tím, že zvýšíme o 50% klimatické výdaje budete usilovat o, o implementaci uh, celkových pokynů pro klimatická opatření v rámci DG a jakým způsobem zajistíte, že operační programy budou přispívat k dekarbonizaci evropského financování? Děkuji. To je stěžejní otázka, protože boj s klimatickými změnami nemůže být alokován jen na jednom místě. Musí být horizontální, musí být průřezový, musí být zapracován do všech politik. A já se domnívám, že tato komise a obzvlášť kompromis, který byl přijat nominovanou předsedkyní komise, je v tomto směru velice jasný. Ale musíme být specifičtí, musíme eh, velmi bedlivě zorganizovat, uspořádat ty nástroje, které máme k dispozici. Já se domnívám, že ten cíl do roku 2030, který máme, a pak cíl do, do roku 2050, který volá o, o, o obrovských investicích. Tyto masivní investice se musí dotknout nejen politiky soudržnosti, to je jasné. A máme Prahy pro různé druhy regionů, který, které žádají minimální angažmá o 30% a 60% podle eh, toho, o jaký region jde, o míru rozvoje té či oné země. A musíme pracovat s Fondem pro inovace, ETS, musíme pracovat také s horizontem a s možností uh, nového využití stávajících nástrojů, třeba Fond pro přizpůsobení se globalizace a tak dále. Musíme skombinovat všechny nástroje, abychom učinili eh, do, skutečný skok k to, ke plnění tohoto cíle. Ale nemůžeme si namlouvat, eh, že to nebude nesmírně složité a nákladné. Tak, aby všichni šli po správné cestě, správnou rychlostí a větší rychlostí než dosud. Čili je to velice náročné, ale já myslím, že to je eh, jednoznačně něco, co je eh, jaksi v tom DNA té, tohoto výboru, takže tomu můžeme čelit. Děkuji. Regiony, které se teď spoléhají na energeticky náročné průmyslová odvětví, te, čelí teď největší výzvě z hlediska udržení eh, podmínek a kvality života. Ale teď jde o to, jestli to bude platit skutečně jenom pro tyto uhelné regiony. Musí se investovat také do struktur, které jsou naprosto eh, bez uhlíkové, abychom připravili regiony na budoucnost. Může to plnit svůj účel jedině, když regiony dostanou podporu na transformaci jakožto celek, což zahrnuje i sociální a hospodářskou dimenzi. Zásadní investice do lidského kapitálu jsou nezbytné. Podporujete naprosté stažení, eh, upuštění od uhelné eh, energie do roku 2030, jak to eh, vyžaduje pařížská dohoda. A jste, víte, jak do toho zapojit sociální dimenzi, aby se snížilo riziko chudoby v cílových regionech. A co se týče financování od mého kolegy, souhlasíte s tím, že systém obchodování s emisemi ETS by měl internalizovat externality emisí? To znamená, že by se z něj měl financovat ten fond ŽTF? Je... Velmi stručně. Já myslím, že bychom měli evidentně využít ETS za, k tomuto účelu a programy nemohou být efektivní, pokud neskombinujeme ten sociální prvek a ekonomický prvek. Čili všechno musí do sebe zapadat, aby to fungovalo. Když vyjdeme z, z toho místního základu, tak samozřejmě, že to musíme skombinovat a to je právě ten důvod, proč si nesmírně cením toho, že bychom měli skombinovat fungování tohoto fondu pro spravedlivou transformaci s tím cílem číslo 5, což je integrovaný provoz různých nástrojů pro určitý region. To znamená, co, to, co vyplývá z politiky soudržnosti a z těch pokynů, které jsme vytvořili. Měli bychom eh, fungovat synergicky a zorganizovat udržitelnou cestu pro tyto regiony. Naprosto souhlasím. Děkuji vám a nyní za skupinu ID má slovo Francesca Donato. Děkuji, pane předsedo, já budu mluvit italsky. Děkuji, paní nominovaná komisařko. Mně se velmi líbí váš otevřený přístup a nabídka ke spolupráci s Evropským parlamentem. Komise chce snížit míru spolufinancování z evropských strukturálních fondů. Přitom krize, během krize Eh, s tím, že krize byla překonána. Nicméně některé znevýhodněné regiony na jihu Itálie nebo na ostrovech ve Středomoří jsou v situaci, kdyby potřebovali mít zajištěný přístup k těmto prostředkům i nadále. Eh, neuvažujete o diferenciaci míry spolufinancování v závislosti na těch místních ekonomických a sociálních podmínkách? Obrigada pela questão eu eh, penso... Děkuji mnohokrát. Já eh, domnívám se, že otázka rozvoje eh, jihu Itálie, jak jste to zmiňovala, je otázkou, která si zaslouží naši obrovskou pozornost, protože to je taková obrovská lekce o obtíží, které mohou existovat. Je třeba tam vnést dynamiku do toho regionu. Toto je příklad, který jste zmiňovala. Nám připomíná nutnost nutnost toho, abychom měli instituciální struktury, které budou dostatečně silné, proto abychom mohli řídit a spravovat strukturální fondy a přijímat eh, rozhodnutí, provádět analýzy. Také se domnívám, že bychom měli zohlednit ty specifické podmínky různých regionů v otázce a to je, myslím, ta, která vlastně souvisí s tím, co, na co se ptal, na eh, té otázce míry spolufinancování, míry spoluúčasti. Dobře víte, že tyto míry byly navízeny v roce 2009 proto, eh, abychom měli tedy vyšší spolufinancování ze strany EU, právě proto, aby se překonaly překážky, které vyplynuly z krize v roce 2008. A přesně tyto navýšené míry kofinancování dokázaly provést jistou anticyklickou práci práci na obnovení, oživení, které tak trochu vyvážily ty veškeré škrty v investicích. Ale momentálně musíme velice pečlivě vyrovnat, vykalibrovat tu situaci, abychom se postupně dostali ke situaci jisté normality. Takže je to velice přesná práce, kterou máme před námi. Neměli bychom nějak uspěchat to snížení těch měr kofinancování, protože vždy třeba mít na paměti ten možný dopad takovéto strategie, ale touto cestou jít musíme. Děkuji. Děkuji vám eh, mnohokrát a ještě chci připojit následující otázku vzhledem k vytváření nového eh, víceletého finančního rámce a určování rámce pro společnou městskou politiku se chci zeptat, jestli si myslíte, že tady je dostatečná dotace pro strukturální eh, fondy. A jestli bude zachovan zájem těch území, které si vyžadují naši podporu pro další rozvoj. Já osobně si myslím, že nové politiky by měly být alespoň teoreticky předmětem nového financování. Také si myslím, že tradiční politiky které jsou také důležité. Říká se jim tradiční, to je politika koheze a také společná zemědělská politika druhý pilíř. Není možné, aby tyto politiky byly nějak seškrtávány ku prospěchu nových fondů, ale také pravda, že až odejde Spojené království, tak eh, rozpočet Unie prostě bude velmi omezen a bude se muset vyrovnat s celým tím souborem nových výzev, priorit a nároků, které máme. Eh, které vyplývají z naší agendy. Takže já bych to skončila se stejným komentářem, který jsem měla k té první otázce. Momentálně ten souhodný rozpočet je stále ještě jak si, no, není to zcela dokončené, takže doufám, že se nám podaří vylepšit víceletý finanční rámec. Já doufám, že, to je, že by to bylo důležité, že by to bylo dobré. A já osobně tedy e, ve sboru komisařů budu ta, která bude bojovat za to, aby jsme šli touto cestou. Také si myslím, že jiný, nyní je na čase, aby všichni my jsme se zamysleli, zejména parlament a také komise, která již předložila některé, několik návrhů v tomto smyslu, abychom se opětovně zamysleli nad otázkou vlastních zdrojů. Děkuji. Děkuji. A nyní za skupinu EKR pan Fito. Já bych eh, nejprve chtěl říci paní komisarce, že jsem eh, poslouchal velmi pečlivě její úvod, eh, úvodní prohlášení, protože tady je řada prvků, které se týkají budoucího programu. Já se chci zeptat eh, na otázku, která souvisí s makroekonomickou kondicionalitou. Evropský parlament hlasoval proti tomuto návrhu, aby se tato podmínka dostala do politiky soudržnosti. Já se chci zeptat, jaké je vaše stanovisko k tomuto bodu můžete ujistit tento výbor, že Evropská komise nepodnikne žádné další podobné eh, iniciativy. A s kondicionitou souvisí to, že Evropská komise navrhuje další podmíněnost, a to v případě eh, nedržování právního státu s tím, že budou eh, předušeno čerpání prostředků danému členskému státu. Eh, podle nás to je příliš silná, příliš velká pravomoc, eh, která je na rozhodování Evropské komise. Co si o to myslíte? Um, eh, Pane poslanče, děkuji mnohokrát za vaši otázku. Co se týče problematiky makropodmíněnosti v, tom, v té ekonomické dimenzi, Tady jsem měla příležitost, když jsem byla členou toho, tohoto parlamentu, parlamentu, se zaměřit na rizika, kterou sebou nese tato makroekonomická podmíněnost, pokud by byla aplikována procyklickým způsobem a sankcionovala by takové aktéry, jako jsou obce, regiony nebo malé podniky, které nemají schopnost změnit eh, situaci eh, v, v zřízení veřejných financí. A momentálně ze strany komise existují návrhy, které sice nestahují tu makropodmíněnost, týká se to ano právního státu a v návrhu komise jsou samozřejmě prvky, které na druhou stranu ale zmírnějí nějakou automatičnost možnou v používání takovýchto prostředků. Právě tady máme zásadu proporcionality, tedy přiměřenosti. Je tam celá řada prvků, které zmírňují nějaké automatické uplatňování takového toho mechanismu. Ale pravidla jsou, jaká jsou. A ještě jeden zajímavý a důležitý aspekt. A to tedy v případě silné ekonomické krize je možné, aby Evropská komise navrhla radě, aby zrušila, stáhla eh, to pozastavení plateb. Co se týče právního státu, o hodnocení právního státu. Ještě jednou, tady hovoříme o evropských pravidlech, zásadních pravidlech, kde skutečně jedině, co můžeme dělat, je aplikace, uplatňování práva. A co se týče řízení fondů, tak tady si to skutečně vyžaduje, aby ty země byly uznány jako země, která splňují základní práva demokratického a institucionálního fungování. To znamená, když tam bude riziko v nějaké zemi, že to tak není, tak je povinností komise podle stávajícího práva, aby se tím zabývala a eventuálně pozastavila vyplácení fondů takovýmto zemím. To jsou tedy dvě témata, které jste nadnesl a to je z mé strany odpověď, kterou mám v tomto okamžiku mohu dát. Ještě jedna otázka která se týká paktu stability a zdrojuje, zdrojů na národní spolufinancování. Bylo tady úsilí tohoto výboru poskytnout tuto možnost, minimálně iniciovat eh, debatu o tom, že by tyto prostředky na spolufinancování z národních eh, zdrojů měly být vyloučeny z paktu stability. Co si o tom myslíte? Um, ehm, o mandátu, který byl mandát bylo mít tedy určitý závazek, až už to bylo v pověřacím dopise nebo v těch pokynech paní zvolené předsedkým komise, tam šlo o to, abychom měli co možná největší flexibilitu v paktu stability. Tam je několik různých dimenzí, do kterých se to může promítnout a myslím si, že to, co jste zmiňoval, je jistá možnost, když se o tom dříve diskutovalo i zde v parlamentu, že by se eventuálně zavedlo nějaké zlaté pravidlo. Já si myslím, že nemůžeme tady předkládat nějaké izolované návrhy. Tam bude probíhat revize celková a já vám mohu zajistit, že je to eh, záležitost, která si skutečně zaslouží diskuze v rámci komise. Já se aktivně zapojím do takovýchto diskuzí v souladu se svými kolegy, zejména eh, se budu koordinovat s komisařem místo předsedou Dombrovským, no, Dombrovský jsem samozřejmě nominovaným, a také s nominovanou komisařkou pro ekonomiku. Zapojíme se tedy na revizi, do, na práci, do práce na revizi tohoto paktu a E, rozhodně zvážíme to, co jste zmiňoval. Nic nevylučujeme předem. Tím končí toto první kolo otázek. E, jako poslední řečník v rámci toho kola za e, skupinu GUE bude Martina Michals. Děkuji, paní Ferreiro. Jsem samozřejmě potěšena vašemi ambicemi, které jste, jste opětovně stvrdila, že do konce roku chcete mít dohodu na balíčku legislativním, který se týká kohezní politiky, ale poněkud jsem udivena skutečnosti, že vy ve svých písemných odpovědích neuvádíte vůbec žádnou kritiku nebo pochyby na návrzích, o návrzích komise, tedy vaší předchůdkyně komise. Podle mne Oni se tedy omezují pouze na dvě priority eh, ochrana klimatu, digitalizace, ale poheze, politika soudržnosti je více. Kde máte pocit, že byste měla posílit sociální komezi, ekologickou kohezi a také společenskou přestavbu, nebo kde by se měly pořídit, po, posílit veřejné služby. Nejsem si úplně jistá, že jsem pochopila vaši otázku, jestli ti máte na mysli. Strukturu toho návrhu komise, já myslím, že všechny ty věci, o kterých jste hovořila, tam jsou pokryty. Je tam jasný záměr, že když dojde k nějakému zásunu určitému území, tak je to potřeba zkombinovat s tím klimatickými opatřeními, s ekonomickými opatřeními a jenom tak můžeme zajistit eh, efektivní konvergence. Ale jestli jsem vás špatně pochopila, tak eh, prosím vyjasněte, co jste tím měla na mysli. Meine Frage... Má otázka cílila zejména na to, je to ten cíl smluvně stanovený, cíl eh, so, sociální soudržnosti a vyrovnání životních podmínek. A podle mě se na to nedbá. Není to cílem kohezní politiky. Ale ještě se ptám na evropský semestr. Ve své době, když se byla poslankyní Evropského parlamentu, tak se velice právem se věnovala problematice, a to kriticky, že evropský semestr je, není příliš demokratickým procesem. Jak nyní můžete popisovat konkrétní strukturální reformy, které by se nezaměřily na maximalizaci profitu, na ty černé nuly, ale zaměřily, by se právě na přizpůsobení, vyrovnání a zlepšení životních podmínek občanů. Děkuji mnohokrát. Reformy, strukturální reformy v tomto kontextu nevidím ve smyslu toho dovolit, aby země které jsou součástí eurozóny a které se chtějí připojit, měly nějaké podmínky, finanční podmínky pro to, aby mohli provádět reformy, které jsou zásadní pro svou konvergenci. Když tady hovořím o reformách, tak to jsou reformy v oblasti daní. A pak jsou tady samozřejmě návrhy, které by se měly ještě prodiskutovat s parlamentem, které samozřejmě jdou komunitární cestou ale účastnit se společné změny si vyžaduje, aby pokud je nějaké přizpůsobení náročné, proto aby ty země mohly plnit cíle vyrovnaných rozpočtů, zdravých vyrovnaných rozpočtů, tak samozřejmě tady by měly být jisté prostředky, které dovolí to, aby takovéto země se mohly rychle přiblížit těm dodatečným vektorům konkurenceschopnosti. A již v tomto finančním období jsme měli jistou technickou podporu těch zemí, například technická podpora státních reform v různých zemích, podpora vzdělávání osob, podpora reorganizace vzdělávacího systému, systému vybírání daní. Takže veškeré tyto dimenze jsou zásadní a přesně e, tento stejný útvar bude i nadále pracovat na takovém typu návrhu. Momentálně ty návrhy, řeknu ten anglický termín, to jsou ty specifická doporučení pro jednotlivé země, country specific recommendations a specifické programy reform pro jednotlivé země. Mají mnohem více obsahu, než měly v minulosti, ale e, před námi ještě velký kus práce v tom smyslu, abychom zlepšili tento proces který eh, prochází také parlamentem. Všichni bychom měli být aktivnější, konstruktivnější a snažit se velice dobře přizpůsobit ta doporučení specifické situaci každé jednotlivé země. Pak které máme také eh, postup při makroekonomické nerovnováze. To je také velice důležité a mohlo by to zlepšit konkurenceschopnost takovýchto zemí. Takže ty reformy jsou důležité, samozřejmě v souladu se zásady soudržnosti a ne proti nim. A nyní zahájíme druhé kolo otázek. A slovo má kolega Pascal Arimo. Merci, cher président. Děkuji, pane předsedo. Já vás zdravím, paní Ferrero. Tím končí má portugalština a budu pokračovat v Němčině. Rád bych s vámi hovořil o přeshraniční spolupráci. Jistě velice dobře znáte program Interreg. Interreg to znamená vytvářet mosty nejenom stavět, ale také přátelské mosty přes hranice s cílem nalézat společná řešení pro sdílené problémy. Interreg pomáhá takto nejenom našim občanům překonávat národní hranice, ať už jakkoliv, a ne cítit je tak silně, ale pomáhá také Evropské unii, aby Evropská unie byla vnímána občany jako něco, co je méně abstraktní. O to politování hodnější je to, že komise chce v budoucí finančním období naplánovat seškrtání prostředků z 10,2 miliard na 7,2 milion, což je seškrtání o 30%. Já jsem zpravodaj pro Interreg po roce 2020 a tady nesouhlasím s vaší písemnou odpovědí, když říkáte, že je to mírné či přiměřené. Ne, zcela naopak. Právě nyní, když čelíme rostoucímu nacionalismu, bychom měli vydávat spíše méně peněz, více peněz než méně, tak aby hranice byly méně citelné. A proto se ptám, hodláte bojovat s radou proto, aby se alespoň udržela ta stávající úroveň financování? Druhá otázka. Co si myslíte o tom komponentu 5? To, je, to jsou ty interregionální inovativní investice. Myslíte si, že je dobré, že tento komponent 5 je, má být přeložen do fondu EFRE? tedy Fond pro regionální rozbor. A co si myslíte o interprogramu Interreg, Interreg Europe, který komise v aktuálním návrhu naprosto vypustila, z celého tedy vyškrtla? Děkuji, velice děkuji. Já se omlouvám, musím vás poněkud opravit, já jsem neřekla, ve svých odpovědích písemných, že to snížení by bylo vhodné či přiměřené. Řekla jsem, že ten návrh je přiměřený s ohledem na omezení, která jsou. Já jsem tedy neřekla, že to snížení je vhodné, ale eh, že ten návrh je přiměřený, ale je to návrh, na kterém se může dál pracovat. Já odvolám to, co jsem řekla před chvílí, totiž to, že komise si definuje určité eh, ambiciozní cíle, ale pak se to nějak přizpůsobuje, pozměňuje, proto abychom mohli implementovat nový rámec. Co se týče Interregu, to je program, který je nesmírně zajímavý, rozhodně. Já osobně v roce 90 něco jsem pracovala na tom prvním programu spolupráce mezi, eh, mezi regionální s Galicí, tedy se španělským regionem to bylo pro mě velká, obrovská zkušenost a já Rozhodně si nemyslím, že bych chtěla komise nějakým způsobem redukovat ten interreg. My se pokusíme zkombinovat vše, co máme k dispozici, proto abychom interreg zachovali a rozhodně se o to budeme snažit. Momentálně není na čase, abychom tady linku po lince diskutovali o všech podmínkách tohoto programu. Já také nevím, jaké jsou ty podmínky pro flexibilitu, ale můžu vám říci a ujistit vás, že máme veškerý zájem na tom, abychom podpořili veškerý tento program a veškeré zkušenosti, které se s ním pojím. Je to velice důležitý projekt. Je to přesně něco, co odstraňuje překážky a odstraňuje již dlouhou dobu, odstraňuje fyzické hranice politické hranice, týká se soužití občanů, kteří fyzicky jsou si na blízku. A proto eh, dodnes máme velice zajímavé eh, jak si příklady toho, jak dobrým způsobem Interreg funguje. To rozhodně. Děkuji za odpověď. Já bych eh, vaši poslední větu vstáhl na aktuální situaci, a to je Brexit. Interreg bude mimo jiné velmi masivně je velmi masivně používám Spojeným královstvím. Je to asi 500 Interreg projektů, které mají v rámci dohody a vystoupení, eh, ale od její ratifikace jsme velmi vzdáleni, se Velká Británie zavazuje na tom, že se bude stále účastnit přeshraničních programů mezi Irskem a Severním Irskem. Ale jak to bude vypadat dále, se neví. A ještě více se neví, co se stane, když na Halloween dojde k Brexitu bez dohody. Právě nyní, v těchto, když vidíme tuto historicky problematickou hranici, tak právě zde Interleg zásadně přispívá ke společnému řešení problému, ke spoluorganizování a řešení věcí, k tomu, že lidé spolu hovoří. Sdílíte můj názor, zázor, že se škrtání rozpočtu interlegu. Interregu by mohlo ohrozit programy právě v tomto regionu a dále. Má komise plán B pro případ, že dojde k tvrdému Brexitu? Jak víte, máme samozřejmě plány pro tvrdý Brexit, nejenom v těchto oblastech. Je to velice komplexní, obtížná situace. Nevíme, jaké budou skutečné dopady tvrdého Brexitu, ale připravuje se plán okamžitý pro to, jak by se mohl použít fond Solidarity. Víme také, že toto vše se připravovalo tak, aby existovala nějaká mimořádná urgentní pomoc pro ty regiony a země, kterých se to bude nejvíce týkat, kde bude ten dopad největší, tím, že tedy se dojde k Brexitu, tak aby se pomohlo obyvatelům těchto zemí. Samozřejmě my se tomu věnujeme, Brexit si nepřejeme, ale samozřejmě pokud tomu dojde, tak budeme muset revizovat veškeré programy spolupráce Interreg i další. Momentálně máme plán, jak eh, bezprostředně zasáhnout, což je také financováno tak, aby se ze strany státu, aby se abychom vlastně vše toto dokázali uchovat i programy pomoci, fitosanitárního opatření, pomoc osobám, kterých se to týká, kteří žijí přímo v regionech. Takže my se tomu musíme věnovat. Je dobré, že jste přišel s touto výstrahou, ale já vám momentálně nemůžu odpovědět, protože nikdo přesně neví, co bude znamenat tvrdý Brexit a za jakých podmínek se odehraje. Takže je to zcela nejistá situace. Děkuji vám. Slovo mhm. dostane bezprostředně. Děkuji, paní nominová komisařko. Vy jste tady hovořila o tom, že se budete velice snažit provádět i nadále silnou politiku soudržnosti. Jak víme, ta je zásadní pro konvergenci na vnitřním trhu, pro ekonomický rozvoj, pro podporu investit a vytváření pracovních míst. A vy jste také hovořila o strukturálních reformách a tyto strukturální reformy vždy musí být provázeny investicemi. Jak tedy chcete sladit tyto dva aspekty? které v mnoha aspektech mohou jít proti sobě. Jakým způsobem chcete zajistit, aby implementace reform byla taková, že povede k lepší kohezi, k více koheze, k více kvalitním pracovním místům, že povede k tomu, že pracovníci budou lépe kvalifikováni a že v ekonomice budou i inovace, zejména tak e, v oblasti našeho přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Děkuji vám. Děkuji, paní přeslankyně. Myslím si, že dlouhou dobu jsme stále hovořili a požadovali nějaký základ, nějaký rozpočet, finanční základ pro eurozónu. Proč? Protože skutečně měnová unie potřebuje konvergenci a mezi jednotlivými zeměmi Protože ty země nemají možnost například devalizovat měnu, znehodnotit měnu, nejsou tady nějaké takové stabilizátory. Protože pokud pak propukne krize v takovéto měnové unii, tak je o to silnější. Právě proto, když eh, eh, součástí eurozóny jsou země, které jsou relativně nerovné. Proto, abychom mohli podpořit skutečnou konvergenci, potřebujeme a musíme mít politiky, jenom politiky, ale určitou investiční schopnost, která pomůže zemím, aby se rychleji mohly přizpůsobovat. Pro mě strukturální reformy, o kterých hovoříme, jsou reformy, které by měly a musí se vyjadřovat v kontextu celého evropského semestru, ovšem velice detailním způsobem, velmi konkrétním způsobem. Země příjemci by měli navrhnout, co chtějí učinit a pak prostřednictvím dohody či smlouvy by se země měly snažit dosáhnout určitých sílů a tady by měly být určité finanční transfer, přechody, transfery. Musím říci, že tady máme tedy politiku soudržnosti, reformy, je to několik různých DG, je třeba to sladit. A když budeme provádět strukturální reformy, tak vždy musíme hledět na speciální dopad, který to možná často může mít. A proto je třeba, aby jak soudržnost, tak reformy byly dobře propojené, aby reformy podporovaly soudržnost a opačně. Například, když budeme mít reformu veřejné zprávy, tak to může pomoci právě v oblasti politiky soudržnosti a ta z toho bude mít prospěch. Když budeme mít například restrukturalizaci vzdělávacího systému, tak to může přispět k tomu, že se zlepší lidské zdroje, což přispěje ke kohezi. Takže já to vidím skutečně v propojení. Ty dvě politiky nejdou proti sobě, není to možné, jsou doplňující. Ale samozřejmě, strukturální reformy je něco, co e, tady máme a politika soudržnosti je zakotvena ve smlouvách. Musíme ji posilovat právě proto, že chceme prohlubovat evropský projekt. Děkuji. A ještě doplňující otázka jak v kontextu evropského semestru hodláte se postavit k in- integraci cílů udržitelného rozvoje. Prosím, mohla byste to rozvést? Když hovoříme o evropském semestru, hovoříme ty semestry, které jsou po, po, po sobě a samozřejmě ta doporučení jednotlivým zemím. A tam jde o to, aby se zrychlil proces strukturální konvergence. A v tomto smyslu je tady určitá naléhavost. Je třeba, aby, když vypracováváme doporučení, abychom nezhodnili jen tak nějaký růst, ale skutečný rozvoj země. A právě ty zásady udržitelného rozvoje, to je takový rámec, a nejenom v dimenzi ekologické a klimatické, a také v dimenzi společenské a v dimenzi rovnohy a vyváženosti toho rozvojového procesu. Není možné, abychom nechali bez ohledu kvalitu toho růstu a toho rozvoje, abychom se dívali pouze na nějaké makroekonomické ukazatele či hodnoty. Děkuji. A nyní místo předseda Kristian Ginea. Hi. Uh, despite all the talking... Navzdory veškerému povídání o zjednodušování, naši příjemci stále se stěžují na nadměrnou byrokracii. Jak zajistíte, že dojde ke skutečnému zjednodušení v terénu. Vy jste třeba zmínila ve svém úvodním projevu zjednodušení nákladu. Já jsem velký eh, příznivec této metody, kterou jsme začali implementovat, když jsem byl ministr pro evropské finance v Rumunsku, ale je to zároveň problém. Toto řešení bylo podkopáno obavami ohledně potenciálních budoucích rozhodnutí účetního dvora, Eh, a eh, samozřejmě auditoři jsou nezávislí, ale musíme zajistit určitou stabilitu pro naše příjemce. Jak chcete pracovat možná s echou nebo s, s někým, aby se zabránilo tomuto scénáři, kde hrozí různé interpretace různých institucí. Děkuji. Já se domnívám, že to, na co se tážete, je velice důležité téma. Někdo mi řekl, neformálně, že malé firmy, malé podniky často fungují bez podpory společenství, protože prostě nemají možnost řešit veškerou tu dokumentaci a by, byrokracii, nemají na to dost zaměstnanců. A to by bylo samozřejmě v rozporu s cíly, které jsme si vytyčili. Jde tu přece o to, aby se naše politiky dostaly přímo až eh, k občanům terénu. A ta opatření, která navrhuje komise, musí být provázena příslušným monitorováním. Musí být případně i, i uspůsobena, pokud nebudou plnit kýžený výsledek. Pravděpodobně budeme muset vést konzultace s příjemci a budeme se muset eh, zeptat, co by se mělo zlepšit, co by se mohlo zjednodušit, jak můžeme dosáhnout toho, aby ta pravidla byla relativně jednoduše splnitelná bez přílišné byrokracie. Čili musíme přihlížet k té stránce jaksi toho zákazníka, toho koncového příjemce. Musíme pochopitelně udržet to, co je nezbytné ale vytřídit z toho všechny nadbytečné byrokratické požadavky. Dnes nemůžeme oslabit eh, bezpečnostní mechanismy. Samozřejmě máme statutární smluvní kritéria. Musíme ověřovat výdaje. Na to nelze zapomínat. Ani při zjednodušování postupů. Thank you. And... Děkuji. A doplňková otázka se týká těch jaksi vašich de facto dvojí funkce, protože máte portfolio, kterému se říká soudržnost a reformy. A je nové eh, generální ředitelství pro strukturální reformy. Vy jste předtím již vlastně odpověděla, ale jestli, abyste to zaznělo trošku jasněji. Některé hlasy říkají, že bude jakási podmíněnost mezi reformami a vynakládáním prostředků do regionu. Mají tyto hlasy pravdu nebo ne? Děkuji. Já si myslím, že tyto hlasy vyjadřují určitou obavu. Obavu z toho, že dojde k jakési dodatečné podmíněnosti pro uvolňování těchto fondů že budou tyto eh, fondy absorbovány pouze na základě reform. ale já se, já se vynasnažím, aby první reformy byly adekvátní, aby byly vnímané jako potřebné sam, samými členskými státy. Aby členské státy plně chápaly, že sami navrhují tyto reformy, že tyto reformy přispívají k nárůstu jejich kapacity růstu, a rychlosti při zbližování. Když se na to podíváte pečlivě, na tu práci, která probíhala v kontextu toho reformního balíčku v minulosti, a to jsem zmínila, protože to je velmi ilustrativní, ta práce, kterou odváděla tato jednotka, byla vnímána jako velice pozitivní v Řecku, v Litvě. Mohu vám říci, že tu byla technická podpora v 26 zemích a byly tu návrhy, které zdvojily kapacitu, eh, v rámci které bylo nutno poskytovat technickou podporu. Jinými slovy, ty, tyto iniciativy jsou vnímány velice, velice pozitivně. My musíme tu podporu udržet, ale přidat k tomu ještě další prvek, a to je investiční kapacita. Já jsem přesvědčena, že řešíme reálné problémy, vytváříme nový mechanismus, který pomůže k lepšímu fungování měnové fungu- eh, unie, omezíme nebezpečí a rizika, tak, aby byla na nižší úrovni než dosud. Děkuji. Děkuji našemu kolegovi místo předsedovi za skvělou otázku. A nyní kolega Amaro Alvaro. Děkuji mnohokrát. Vážená paní nominovaná komisařko, já vás zdravím, zdravím také všechny pana předsedu. Rád bych podotknul jednu věc. Já jsem tady do toho slyšení přišel a říkal jsem si, že jsem vlastně byl šokován tím, co jsem si přečetl. To vám říkám, nechci nikoho urazit, ale skutečně šokován. Vyvolalo to ve mně velké obavy, ta první, jakožto evropského občana, proto, protože paní komisařko jmenovaná, pokud by tady byla politická vůle politické pokrytí na komisi. Máte tady paní předsedkyni, ano, ta to má. Ale já si myslím, že tady spíš tedy ne to pokrytí na komisi, chybí ta železná vůle, abychom se vyhnuli tomu, co je nespravedlivé a co jde proti soudržnosti. Vy tady eh, akceptujete že se fondy distribuují tak, že se pomáhá těm bohatším zemím a škodí se chudším zemím. No to je naprosto proti kohezi. Ale jakožto portugalský občan musím říct, že pro naše zemi je to nespravedlivé. Protože to znamená, že ty chudší regiony ty v podstatě budou vymazány z mapy. A to je tady ten šok, který mám. A když jsem vám pak naslouchal, tak jsem se poněkud uklidnil, už ty obavy byly menší, ale proto se vám ptám, paní komisařko, může nám tady, můžete nám tady potvrdit eh, některé ty obavy, které mám, nebo... Pane poslanče, nemusíte mít obavy. Jistě víte, že já vyvinu veškeré úsilí v otázkách koheze. Mně se zdá, že musíme rozhodnout, zda budu pracovat na tomto návrhu, který předložila komise, nebo zda budeme chtít nový návrh, jiný. Návrh, který předložila komise, je prostě pracovní dokument, který tady je, je hotový, že byl předložen. A nevíme, co se stane s příjmy. Takže je to určitý scénář, hypotetický, rozumný. My víme, že tento scénář je scénářem, který si vyžádá v návrhu komise více úsilí v zemích, které přispívají do evropského rozpočtu, ale zároveň nemůže pokrýt totálně tu ztrátu, která vznikne skutečností, že čistý pláce Spojené království již nebude s námi a již nebude platit příspěvky. Navíc jistě více, že my tady zavádíme nové prvky, životní prostředí, klimatické změny, migraci, kontrolu hranic, zavádíme ob- obranu a bezpečnost, eh, politiku sousedství a Evropu ve světě. Proto já hledím na vás, na výbor pro rozpočet, na to, abychom eh, rada s výborem pro rozpočet se nějak spojila, spolupracovala. Já samozřejmě velmi se budu zasazovat o to, aby rada ve spolupráci s parlamentem, a my tady máme výborné poslance, kteří se tomu věnují celou řadu let rozpočtu, jde o to, aby tedy spolupracovali a z trialogu, aby vzniklo dobré řešení. A my skutečně z naší strany vyvine veškeré úsilí právě proto, abychom takovéto dobré schodné řešení podpořili. Paní nominovaná komisařko, vyhledíte na nás a No a pak my hledíme na vás. Proč? Protože paní nominovaná předsedkyně paní von der Leyen řekla několikrát, hovořila tedy o, hovořila o těch územích, které jsou méně olidněné, zalidněné, hovořila hodně o kohezi. Takže ve mně to vyvolávalo jistá očekávání, ale když paní nominovaná komisařka má tu politickou pokrytí, a já věřím ve vaše přesvědčení, upřímně, hledíme sobě si z očí do očí, věřím ve vaše přesvědčení. Ale my bychom měli přejít z přesvědčení k realitě, navzdory překážkám, které známe a potížím. Ale politika koheze je zakotvená ve smlouvách jak se říká, když je tady mezera v příjmech, není možné, aby tady došlo k nějaké mezeře či nedostatku politice koheze, protože by to vytvořilo větší nespravedlnost v Evropě a ta koheze není dobrá nebo či vhodná pouze pro regiony s menší hustotou obyvatelstva, tam je celá řada dalších. Ano, co se týče zdrojů, tedy příjmů, Komise nevytváří příjmy, to je rada. A proto toto přesvědčení nás všech musíme jaksi směřovat na radu a členské státy, ty musí přijmout stejné zásady a přispět více do rozpočtu. O to jde. Co se týče míry spolúčasti, eh, ty míry spolúčasti, jak víte, byly navýšeny spoluúčast EU byla navýšena právě, aby se řešila krize v roce 2009 a nyní detailně si musíme rozmyslet, jak by se to zase mělo postupně vrátit k tomu normálnímu stavu, naplánovat si nějaký časový harmonogram, aby nedošlo k nějakým zlomům, abychom postupně tu spoluúčast ze strany EU snížili, abychom měli nějakou normální situaci zpět. Kdybych měla, až budu mít více času, tak bych to pak detailně rozvedla a e, e, více vám to vysvětlím, ale momentálně ten čas nemám. Děkuji a nyní má slovo ko, naše kolegyně Cevelína Pěnková. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní nominovaná komisařko. Já budu mít bulharsky. Nyní Pereira. Pereira. Bulharsko je jeden z posledních států, který vstoupil do EU, byl velkým příjemcem kohesních prostředků, ale přesto ještě pořád eh, má Bulharsko jedny z nejchudších regionů v celé EU. Myslím si, že v kombinaci s národním úsilím by to mohlo vyřešit eh, demografické problémy v těchto regionech. Jaká zvláštní opatření byste mohla zavést, abyste pomohla regionům ve střední a východní Evropě, aby dosáhly na tu průměrnou životní úroveň v EU. Děkuji. Politika soudržnosti je právě odpovědí na takovýto typ problémů. Neříkám, že změna, i když bude rychlá, podmínek pro fungování ekonomik těch nejvíce opožděných regionů. Nebo je tady celá řada podmínek, právě ta odlehlost, eh, eh, staré obyvatelstvo. Často jsou to regiony na kraji Unie, mají tam nemají zdroje, mají potíže s tím, aby se tam eh, stěhovaly podniky, ale můžu vám říci, že kohezní politika se musí soustředit na situaci těch regionů, které mají největší spoždění, které jsou nejméně rozvinuté a musí se samozřejmě pracovat v souladu s veškerými dalšími typy politik. Je třeba to propojovat. Nemůžeme tady mít politiku koheze, která nebude vůbec žádným způsobem propojena například s politikou přístupnosti či se sociální politikou či s ekonomikou. Ze strany fondů, a já znám detaily toho regionu, musím říci, že musíme na tom pracovat a musíme pochopit, co udělat, aby ten region eh, prostě překonal tu situaci, že je tak málo rozvinutý. Například lepší profesní vzdělávání, nebo je tam třeba lepší přístupnost, nebo je možná, že je třeba, aby Eh, se tam zavedlo jistá infrastruktura, někdy možná i institucionální, která povede k obnovení té společenské situace. Politika soudržnosti by měla dát priority na takovéto regiony. Eh, a my vždy musíme hledět na to konkrétní území a snažit se nalézt ty nejlepší nástroje pro to, aby tohom tam konkrétně zasáhli. To je asi nejlepší možný způsob naší práce. tak to konkrétně zasahovat, vyměňovat si zkušenosti, vyměňovat si zkušenosti se strategiemi regionálního rozvoje, protože mnoho členských států má takovýto typ zkušeností a proto je zde zásadní také mezi regionální spolupráce, abychom se je jedni od druhého učili, abychom neopakovali chyby, kteří třeba již někteří udělali, ale spíše se z nich poch učili. A to by měl být společný duch naší Nechce Nechceme, aby nikdo zůstával vzadu. My chceme, aby ty regiony, které jsou málo rozvinuté, měly urychlenou konvergenci, tak aby se co nejrychleji přiblížili k těm nejvíce dynamickým regionům. Děkuji. Moje doplňující otázka ta souvisí s jednou vaší písemní odpovědi, kde jste uvedla, že souhlasíte se navrhovanými škrty u kohezní politiky, škrty o celkově 10%. Nicméně ve stejném okamžiku se hovoří o návrhu zvýšit míru národního spolufinancování a já se vás chci zeptat, jak by toto opatření mohlo mít dopad na ty nejchudší regiony v EU. Não eh, voltar repetir. Nebudu tady znovu opakovat to, co jsem již řekla. Myslím si, že návrh komise byl prostě učiněn v duchu eh, velkých omezení. Je to platný návrh, musíme na něm pracovat. A já si myslím, že bych vám ještě měla opět znovu odpovědět na otázku míry spolufinancování. Míry spolufinancování ze strany Evropské unie byly navýšeny, eh, proto, eh, protože v oblasti velké ekonomické, v době velké ekonomické krize mnoho členských států mělo obrovské potíže nebyli schopni vlastně z národní strany spolufinancovat ty projekty, eh, které hodlali realizovat protože například museli velice škrtat veřejné rozpočty. A proto již už neměli v určitou dobu manévrovací prostor pro to, aby mohli spolufinancovat tyto projekty. Bylo to pro ně velice problematické. Některé z těch problémů přetrvávají, některé země stále ještě nemají takovýto manévrovací prostor a můj cíl je, jak jsem ji říkala, abychom postupně normalizovali tu situaci, postupně eh, snižovali tu míru spolufinancování ze strany Unie, protože ekonomika v těch zemích se začíná rozpíhat a dostávat do jistého stádia normality. My samozřejmě víme, že pokud snížíme mírně spolufinancování ze strany Unie, tak eh, to je navázáno i na investice. Když to nebude rychle snižováno, tak ty investice zůstanou a ten dopad bude relativně dobrý. A co se týče eh, úvěru, momentálně relativně stadné si vzít úvěr, protože eh, tam eh, nejsou velké náklady na to, takže i tady je možnost vlastně, aby členské státy již mohly postupně začít tedy financovat ty projekty ze své strany. Děkuji. Děkuji, Karolin Ros. Děkuji. předsedo, paní nominovaná komisařko, v uplynulých letech jsme konstatovali, že Evropská unie financovala celou řadu projektů, které škodí životnímu prostředí, anebo kterou jsou proti zájmům místních společenství. Často jsou upřednostňovány ekonomické zájmy spíš než environmentální či sociální ohledy. A také jsme svědky toho, že členské státy dotují fosilní energie, které přispívají ke klimatickým změnám. Komise nepřijala vůbec žádné kroky proti těmto výdajům a proti těmto zneužitím. A v kontextu klimatické krize Evropská unie si již nemůže dovolit financovat tyto projekty a proto navrhujeme vytvoření v rámci DG Regio speciálního oddělení, které bude řešit environmentální otázky a ekonomické zájmy a bude hledat eh, řešení pro kontroverzní projekty. Podporujete tento eh, návrh? a chcete skutečně zajistit, že v těchto konkrétních eh, případech budou eh, v evropské fondy eh, nebudou využívány například pro budování různých dálnic v chráněných krajinných oblastech, jako se tomu má dít v Bulharsku. Děkuji. Co se týče to propojení, o kterém hovoříte, já si to ověřím, ale nejsem přesvědčena o tom, že by tam bylo financování investic, které jsou škodlivé z hlediska životního prostředí. Zejména existují investice, které momentálně ani financovat nelze, například eh, uhelné doly, tam to není možné, ani už ani letiště. Takže je tady celá řada výjimek pro možné investice. Věcí, které ne, se nesmí být takto financovány. Vy jste hovořil o té dálnici Struma. To si budu muset eh, detailně ověřit. Mně se zdá v této věci důležité, že je třeba pochopit jednak eh, a vnímat evropskou legislaturu a zároveň nalézt způsoby, jak eh, připravit projekty, které třeba postavit tím způsobem, že takovéto projekty budou chránit hodnoty, které chrání naše legislativa. Když tady máme nějaký region Natura 2000, který je součástí vlastně dědictví UNESCO, no tak ho musíme chránit. Nemůžeme to ignorovat. A musíme nalézt nějaké alternativy, nějakou méně škodlivou alternativu a samozřejmě určitá zmírňující opatření, pokud by tam přesto před všechno byl jistý dopad. Je tedy třeba, abychom nejdřív splnili zákon, jeho literu, a pak u každého konkrétního projektu se na to pečlivě podívat, abychom měli rovnováhu mezi ochranou životního prostředí, což je veřejný statek, a mezi řešením problémů lidí, kteří potřebují eh, mít dopravu a přístup, přístupnost. Tedy Toto se eh, samozřejmě bude řešit na úrovni jednotlivých služeb a já to bude velice bydlově sledovat. Děkuji. Financování Evropské unie musí být účinné a udržitelné. Příklady jako e, údolí Kresna ukazují, že je důležité mít lepší mechanismy, které umožní udržitelný e, místní rozvoj. A to partnerství má vést e, k lepším politikám. Myslíte si, že to sta- že stačí e, k tomu, aby všechny zúčastněné subjekty byly zapojeny do procesu implementace strukturálních fondů? Konkrétně řešeno, rok 2020 bude kří, klíčovým okamžikem, co se týče účasti partnerů, protože budoucí programy budou vypracovány uh, úřady členských států. Nicméně evropské texty, které počítají se zapojením místních společenství, nebudou schváleny ještě několik měsíců to členským státům umožní obejít princip partnerství a nezapojit do toho všechny subjekty. Jak vyřešit tuto situaci a jak ujistit všechny přítomné aktéry v terénu, že jejich hlas bude skutečně slyšet a zohledněn při přípravě programu do roku 2020 eh, podle kodexu chování. A jak zajistíme právní jistotu a eh, jak předejdeme mm, možným zneužitím v roce 2020. Děkuji za vaši otázku. Partnerství je zásadní. Je důležité tam zapojit lokální aktéry, to je rovněž zásadní. Vy jste tady hovořila o té věci, já se na to ještě podívám a pochop, budu se snažit pochopit, co se tam přesně odehrálo. A já osobně musím říct ze všech zkušeností, které mám, to zapojení lokálních aktérů, to je to naprosto důležitá podmínka pro to, aby ty projekty, které se realizované, byly projekty, které vnímají jako své všechny a které budou zohledňovat uh, skutečně ty různé požadavky lokálních komunit. Je důležité, aby byly zapojeny do těch projektů. Například jedná se tu určitě těch integrovaných operací. Odbory by se měly zapojit. Lidé, mladí lidé, združení podniková, radnice. To vždy přineslo přidanou hodnotu a proto si myslím, že to opravdu naprosto zásadní. V tom konkrétním případě já se na to přesně podívám, zjistím, čemu tam došlo, ale e, samozřejmě tato zásada zapojení, zásada, kterou veškeré útvary komise a celá komise naprosto podporuje. Děkuji. Merci, monsieur le président. Madame... Android, děkuji vám, paní předsedkyně. Navzdory cíly územní soudržnosti, Některé regiony jsou i nadále velice chudé a řízení těchto fondů není optimální. Některé eh, odlehlé oblasti nadále zakouší velmi vysokou míru chudoby. Například 40 obyvatelů Reunionu jsou pod hranicí chudobu a 25 eh, je nezaměstnaných máme zprávu z loňského roku, kde se ukazuje, že řízení evropských fondů vedlo k navýšení nákladů na řízení a ztrátu účinnosti. Také se chci zeptat, co uděláte, aby tyto regiony mohly využívat těchto fondů, vzhledem k tomu, že eh, přichází od daňových poplatníků. A pokud jde o Eh, tyto vzdálené regiony, jak můžeme chránit tyto regiony tím, že zdaníme zahraniční dovozy. Od roku 2014 existuje výjimky pro jednotlivé kategorie produktů, ale jsou tu některé výjimky pro vzdálené regiony. Ale to je eh, v rozporu s článkem 342 Evropské smlouvy, které eh, podle níž by měly být zachovány tyto výjimky a nerušeny. Děkuji. Velmi odlehlé regiony jsou prioritou. Vy jste tady hovořil článku 343, ano, jsou tady ve smlouvách a jsou také prioritou pro předsed, nově zvolenou předsedkyní komise, která eh, jak si, právě říká, že je třeba, abychom vědomili speciální pozornost a péči procesu rozvoje těchto regionů, které čelí specifickým potížím, to odlehlost, eh, obtíže v přístupu, špatně přístupné nemají, kdy přístup k letištím. Tam právě je možnost ta letiště financovat, pak tam je zranitelnost z důvodu klimatických podmínek. A v návrhu, který komise vypracovala, je myslím celá řada specifických návrhů pro opatření 21 konkrétně, které právě upřednostňují velmi odlehlé regiony v mnoha různých směrech. Zejména navyšují přístup k fondům, je tam minimální práh pro podporu obyvatel, zeměna v oblasti zemědělství a rybolobu, vždy oni mají speciální přednost, tyto oblasti. Také si myslím, že strategie rozvoje těchto oblastí či regionů se musí zejména zaměřit právě na dopravu, životní prostředí a sektorální politiky a toto vše skloubit dohromady. Sektorální politiky jsou tam velice zranitelné, protože se často jedná o monokultury a jakékoliv změna, například v oblasti rybolovu, v oblasti politiky cukru či nějakých dalších plodin, může mít obrovský dopad na tyto regiony, například se to týká i sektoru mléka. Takže tady musíme skutečně postupovat případ od případu, být velice pozorní. Další věc je třeba také mít na mysli obnovitelné zdroje a jejich potenciál pro rozvoj těchto regionů. To je velice zajímavé. Často se jedná o ostrovy, tady máme mořskou energii, hydraulickou energii, energii z vln, tyto možnosti jsou, energie přílivu a odlivu, větrná energie, solární energie. Toto vše by mohlo mít skutečným zdrojem sebe eh, či autonomie těchto regionů a mohly by jim velice pomoci tom, aby snižovali svou energetickou závislost na ostatním prostředí. Takže to si myslím, že je velice dobrá věc a měli bychom se tomu věnovat. Já mám ještě doplňující otázku. Vy jste kritizovala přísnost trojky vůči Portugalsku nebo Řecku. Chci vás tedy zeptat, jestli chcete přestat s tou logikou úsporných opatření a nebo jestli eh, s tím chcete pokračovat a tím prohlubovat ty regionální rozdíly. Ehm, de facto, eu fui Byla jsem kritická z toho, že tam bylo přílišné přizpůsobení, které se požadovalo trojkou na těchto zemích. Bylo to skutečně příliš. A tady v parlamentu jsem se tomu tehdy věnovala. V té době docházelo obnově všech zemí a bylo po nich požadováno, aby se příliš podle mne přizpůsobili. A tehdy Evropa se učila chápat, že jediná společná měna by měla mít k dispozici jiný typ nástrojů. Samozřejmě reformy jsou nutné, ale to, jak jsem se snažila je pozměňovat, by mělo vlastně být ukázkou toho, jak by měnová zóna měla mít nástroje pro vytváření lepší konvergence mezi zeměmi, tak aby v dobách krize to možné přizpůsobení nebylo pro ně tak bolestné. Například tady máme přizpůsobení v investicích, Vytvořili jsme jisté mechanismy stabilizace, které jsou krátkodobé. Jedná se o krátkodobou stabilizaci. Máme také například eh, návrh pro vzájemné pomoc eh, dávek v nezaměstnanosti, což je také jisté možné opatření, které by mohlo velice rychle zafungovat v rámci eh, eurozóny. Děkuji. Slovo má paní Modžanovská. Děkuji vám, pane předsedo. Paní nominovaná komisařko, politika soudržnosti má jasné cíle, ale ty ještě nebyly pořád dosaženy. Je proto potřeba se na to zaměřit. To, co vy jste říkala o soudržnosti a konkurenceschopnosti, že to jsou věci, které jdou ruku v ruce, to je podle mě důležitá věc. je potřeba navýšit tu prostředky, které jdou do těch chudších zemí a snížit ty, které do těch bohatších. Víme, že to je například 23% eh, pro Polsko, 7% pro Německo. A dále potřeba umožnit, aby ty nejchudší státy mohly eh, flexibilně využívat tyto prostředky, protože eh, se tím bude prohlubat jejich zaostávání za těmi bohatšími zeměmi. chci se zeptat, jestli se chcete zaměřit také na efektivnost těchto politik. Obrigada. Děkuji. Vaše otázka v sobě má kritériu rozdělování prostředků v rámci kohezní politiky. Jistě tam jsou jistě formule, vzorce, které mají jistý smysl což znamená, když nějaká země roste, tak samozřejmě postupně ztrácí, ano. Ztrácí přístup k fondům. Fondy jsou hlavně pro země, které trpí určitými potížemi, nemohou podporovat své vlastní regiony. To je takzvaná ta národní prosperita běžném jazyce a mají také problémy s obyvatelstvem, kde je problém s rozvojem a s ekologickým růstem. A je tam prostě takový vzorec, formule, který se neustále opravuje, koriguje a který se skutečně snaží nějakým způsobem přinést v sobě určitou proporcionalitu při rozdělování těch peněz a přizpůsobit to různým situacím různých zemí. Není to tedy něco, co by bylo mimo pravidla, takováto možnost. Tyto možnosti vlastně vyplývají z toho růstu té či oné země. Pokud tedy Polsko má tady vlastně velice dobrou cestu, cestu konvertence, pokud se Polsku v této věci daří, je to taková vzestupná trajektorie, no tak samozřejmě je jasné, že i nadálu Eh, to sež se eh, stalo i Portugalsku a dalším zemím. Samozřejmě oni vlastně si polepšili a tím pádem ty fondy se zaměřují pak na ty země, které ještě si nevedou tak dobře. Takže veškeré ty srovnání se opírají o, tu, o ten rozvoj, kterým země prošla či prochází. Pak, pak je tady jistý limit, pokud nějaký ten vzorec by vedl k tomu, že se ten příjem té země příliš snížím, tak je tam určitý práh toho snížení, který nemůže být překročen, stejně jako je také práh eh, ten maximální nějaké možné pomoci, který se také nepřekročuje, takže vy to nemůžete srovnávat s minulým obdobím, protože mm, vlastně eh, jsou to dvě různé věci a přizpůsobuje se to právě té úspěšnosti v oblasti konvenence. A na tom závisí ta pomoc ze strany Evropské unie. Eh, děkuji. Ještě jedna eh, důležitá otázka. V rámci kompromisu, který byl přijat na radě, se podařilo vyjednat možnost podporovat eh, například infrastrukturní plynovodní projekty nebo infrastruktury, investice do železniční sítě podporuje tyto výjimky, anebo jste spíše pro to, co ve svém stanovisku přijal Evropský parlament? Free. Otázka letišť, letišť, o tom jsem již hovořila v rámci jedné z předešlých otázek a momentálně tady panuje názor, že mimo nějaké specifické případy, což je právě ten případ velmi odlehlých regionů, letiště by již neměly být financována právě protože jdou proti tomu, co je ta obecná zásada progresivní transformace eh, v ekonomiku, která bude více udržitelná. Takže toto je. Je možné samozřejmě stavět letiště, ano, ale nedostanete na to podporu z Evropské unie, pokud tam nejsou nějakou specifické důvody, které by odůvodnily to, že je velice důležité nějaké letiště mít, protože v tomto rámci tedy momentálně se pohybujeme, fungujeme, eh, hledíme tedy na ty věci pak případ od případu, jak aplikovat tedy takovéto zásady. Děkuji. Když máme spoždění, připomínám, že doplňková otázka není povinná. Je to jen možnost. A že musím být ve vztahu k té první otázce. Nyní Simon Schmidbauer. Děkuji, pane předsedo, paní nominální komisařko. V některých členských státech jsou teď trendy k decentralizaci, kdy se přenášejí určité eh, činnosti na regionální úroveň z té celostátní, ale na druhé stranu jsou tady české státy, kde ten trend je opačný, spíše k centralizaci. Jde o to, aby Regionální politika byla eh, cítit eh, v regionech, tak proto i navrhl Evropský parlament, že je potřeba zahrnout různé partnery, eh, kromě těch regionálních místních také sociální. Jde o princip partnerství, to je pro nás velmi důležité, ale tady kolikrát narážíme na odpor. A proto mám následující otázku pokud budete potvrzena jako komisařka, tak budete vyzývat členské státy, aby tu zprávu regionálních fondů přenášeli postupně na regiony, anebo jste spíše pro vyvážený vztah mezi státními, no, celostátními a regionálními aktéry. Muito obrigada. Děkuji vám. Toto je otázka velmi důležitá. Je to kritická otázka ale já samozřejmě tady musíme respektovat volby různých zemí. Pokud existují programy a projekty, které mají regionální charakter, tak je důležité, aby ty veškeré ty úrovně, nižší správní úrovně, samozřejmě měly odpovídající odpovědnost, aby mohli řídit takové a zpravovat ty programy, ale bohužel je to na těch členských zemích, nezávisle na tom, co já osobně si o tom myslím. Má země centralizovaná, nemá volené eh, regiony, volené ale já si skutečně myslím, že toto je národní možnost a Evropská unie a tato úroveň prostě nemůže zasahovat do té možnosti jednotlivých členských států si toto nastavit podle sebe. Se dostávám k druhé otázce. Aby kohezní politika a princip partnerství jako takový mohly dobře fungovat, tak se to bude vyžadovat úrov, eh, důvěru na mnoha úrovních, abyste ve svém úvodním eh, prohlášení nabídla také určité partnerství a s námi. A vedem k tomu mám otázku. Existuje tady nějaký konkrétní případ konfliktu zájmu? To by bylo velmi důležité odstranit veškeré pochybnosti, které by v tomto hledu mohly existovat a proto vás chci zeptat, vy jste měl na starosti v Portugalsku předělování regionálních prostředků. Chci se vás tedy zeptat, jestli v tomto ohledu může existovat nějaký konflikt zájmu. Although I'll answer in English so that everybody <laughs> understands. Thank you very much for... Anglicky, aby všichni rozuměli, protože tím mi to možní lépe a příměji to vysvětlit. Souvisí to s mojí první odpovědí. V Portugalsku nemáme regiony v pravém slova smyslu, máme správní jednotky. A můj manžel je profesor, eh, ekonom a již tři roky sloužil v jednom v jedné z těchto veřejných institucí, které se zabývají regionálním eh, rozvojem severu Portugalska. Takže já mám za to, že tu není žádný konflikt zájmu, protože on je podřízen ministrovi, to znamená ústřední vládě, která zodpovídá za plánování. Ale právě protože já, mě záleží na tom, jak jsou věci vnímány, ne jak skutečně jsou, Um, ale i tak jsem přesvědčena, že to je to veřejná služba, není tam žádný soukromý zájem, který by mě mo- mohl eh, s tím být v rozporu, ale i tak jsem napsala eh, paní předsedkyni van der Leyen, řekla jsem jí velmi jasně, že pokud by v jakýkoliv okamžik hrozilo nějaké riziko, přečtu, co, co jsem napsala. Že jsem připravená přijmout všechna příslušná opatření, aby se zabránilo jakémkoliv vnímání konfliktu, což znamená obzvlášť, že se zdržím jakékoliv účasti v rozhodování, které se týkají implementace unijních uh, fondů a mé roz, odpovědnosti, která by mo, mohla tam, kde by mohla mít dopad na aktivitu uh, mého manžela. Čili pokud je tam jakýkoliv osobní aspekt, tak se naprosto zdržím takže v takovém případě nebudou moci rozhodnout a bude muset rozhodnout předsedkyně komise nebo to delegovat někomu jinému. Já jsem přesvědčena, že k tomu vůbec nedojde. Jsme systém založený na pravidlech. Můj manžel nikdy nejednal s předchozími komisaři, předchozí komisaři nikdy nerozhodovali nic o něm, ale i tak jsem to chtěla velmi jasně a jednoduše říci. Takže jsem zaslala tento dopis paní jmenované předsedkyni von der Leyen a jsem ochotna přijmout jakákoliv další opatření, která uznáte za vhodná v tomto smyslu. Takže to je můj uh, veřejný závazek. Merci beaucoup à notre collègue pour sa question. Děkuji za tuto otázku a děkuji také paní komisařce za její odpověď, eh, která je velmi eh, upřímná, otevřená. A teď má slovo paní Solis Perez. Děkuji, paní Enomina komisařko. Mě by zajímalo, co budete dělat proto, abyste zajistila připravenost Evropské unie pro digitální éru, aby žádný region nezůstal pozadu v tomto ohledu. To si bude vyžadovat plán přechodu na nové dovednosti a půjde také o to, aby strukturální fondy v tom hrály důležitou roli. Musí vzniknout průmyslová nebo inovativní strategie pro jednotlivé regiony, včetně těch nejodlehlejších. Někdy bude moci dojít určitým eh, učím překruvání eh, vašeho portfolia a jiných portfolií. Například půjde otázku demografie, tedy odliv, odlivu mozku z regionu. Jak eh, budete řešit tyto věci, které budou v budoucnosti naprosto zásadní? Eh, Tato otázka je podle mě naprosto zásadní. Je to centrální otázka. To, co učiníme a to, co máme v návrhu komise, je přesně to, že procesy a projekty, které budou předkládány, budou muset být projekty, které budou plnit oba dva základní cíle, které jsou v DNA návrhu komise. To je to, co mu se říká Smart Europe, inteligentnější Evropa, tedy více technologií a Nemůžeme samozřejmě nechat stranou méně rozvinuté regiony a nechat jim pouze ty zastaralé technologie, kterým nedovolí přiměřený růst, druhý cíl. Evropa či proces, který bude zelenější, více v souladu s našimi environmentálními cíly. A pak je tady něco, co nazýváme tematická koncentrace. A to má právě za cíl zohlednit veškeré typologie regionu a my tam vždy minimální požadavek na rozvoj v těchto dvou dimenzích. Takže i ty nejslabší regiony či nejslabší země, mohli bychom se pojevat na úrovni regionu, ale je to na úrovni zemí. Takže ty nejslabší země, nejkřeští, které mají největší problémy v tom mít ty vhodné projekty, ty vlastně asi 35 svých investic budou mít na cíl 1 a 30 na cíl 2. To je právě ten cíl zeleného rozvoje. A tyto požadavky budou narůstat podle toho, jakého charakteru ty regiony jsou. Nám jde tedy o to, abychom nepravili nějakou segmentaci mezi regiony, které jsou inovativnější a těmi, kteří zaostávají je taková poznámka na okraj. Politiky, které jsou zpravovány centrálně, na ty musíme vždy dohlí, nahlížet na, z pohledu speciálního dopadu. Pokud někdo něco řídí centrálně, neznamená to a nesmí to znamenat, že veškeré investice se budou soustředit již na takové ty rozvinuté oblasti v EU. Já tedy se budu vždy snažit, jaký územní dopad budou mít veškeré ty speciální sektorové politiky. Paní Ferreira, co je pro nás asi nejdůležitější, je zjednodušení některých postupů. Jsou to regiony, které mají hodně problémů s čerpáním prostředků, dokonce i na ty velmi základní projekty. A proto se chci zeptat, jaká opatření přejmete pro to, aby bylo možné ty prostředky čerpat i na složitější inovativní projekty. A také, co je možné udělat pro to, aby se zlepšila technická pomoc pro čerpání prostředků. Co je možné udělat pro to, aby se zlepšila úroveň čerpání? Otázka, kterou jste položila, velice souvisí s kvalitou institucí a kvalitou struktur. S kvalitou institucí a kvalitou takového přediva, ve kterém se budou odehrávat tyto operace. Proto si myslím, že stojí za to, abychom se vážně zamysleli ve všech těch dimenzích, které máme zamysleli se nad tím podporovat technickou programu, proto by se vytvářely projekty a programy, které budou efektivní a které skutečně budou z toho podpořit rozvoj, ale ne jakýkoliv, rozvoj, který bude environmentálně dobrý a také podpoří nové technologie a bude udržitelný. Proto si myslím, že ano, skutečně je tady prostor v tomto návrhu pro toto vše. Otázka je, jak nalézt nějaký ten recept pro to, který dovolí abychom vlastně to mohli skloubit tak, aby všichni z toho měli prospěch. Taková win-win situace. My samozřejmě také máme důvěru v naše lokální aktéry a e, ti jistě zajistí, aby veškeré ty projekty byly skutečně vhodné a přínosné. Děkuji, paní Damato. Děkuji. Vítejte tady, paní komisařko. E, sedím tady. E, parlament v březnu schválil usnesení, kde požaduje více flexibility při vytváření národních programů v rámci programu růstu a stability. Podle vašeho prohlášení také, vy si myslíte, že nová komise eh, by měla trvat na těchto požadavcích paktu růstu a stability. To je velmi citlivá oblast. <clears throat> Jde o hospodářský rozvoj zejména těch eh, chudších regionů. Můžete potvrdit svůj závazek, že budete trvat na tom, aby se, eh, se bylo možné z, toho, z těch kalkulací eh, paktu růstu a stability vyloučit určité například zelené investice a eh, potom je potřeba zastavit fosilní výjimky, je potřeba více spolupracovat s členskými státy na revizi paktu stability. Souhlasíte s tím? Eh, muito obrigada. Děkuji mnohokrát. Tak jsem hovořil o tom, že záležitosti jako tato, těm se musíme věnovat a musíme o tom hovořit v rámci té nové analýzy, která je plánována, ale kterou já nepovedu, a to je ta analýza o paktu stability a růstu. Tam je mnoho elementů, na které se musíme znovu podívat, zvážit komplexní proces, který bude trvat jistou dobu a který si vyžaduje spolurozhodování. Jsme tedy na úrovni evropské legislativy, což je tedy záležitost, tato záležitost je tedy v rukou spíše kolegy, který má na eh, starosti ekonomiky, samozřejmě v koordinaci s paní místopředkyní jmenovanou. A samozřejmě vám mohu zaručit, že to budu mít vždy na mysli a budu z tohoto pohledu o tom diskutovat, aby ty věci byly zorganizovanější, aby byly více přizpůsobené realitě. Jaký bude výsledek tohoto procesu, to já vám prostě nemohu říct a nemohu vám tady nic zaručit ani zajistit. Ještě eh, jedna otázka týkající se paktu stability. Jak chcete pomoci lokálním aktérům, zejména místním úřadům, protože jejich administrativní kapacita je velmi nedostatečná? Já vím, že existuje technická pomoc, ale ta nestačí, také se špatně využívá, takže eh, by bylo mm, potřeba to zlepšit i využívání. Místní úřady nejsou schopni plánovat využívání těchto prostředků a tím pádem také se to promítá do těch kalkulací paktu růstu a stability. Eh, a há muitos elementos ve vaší otázce je mnoho různých elementů. Vy jste hovořila o těch kontrolách. Tady si myslím, že kontroly jsou nutné. Pokud někdo používá evropské peníze, tak má odpovědnost za ně. my máme také občas odpovědnost vůči našim občanům, jsou to jejich peníze. Této odpovědnost se nemůžeme vzdát ani nechceme. A já si myslím, že komise ve svých návrzích se snaží o to, aby ty věci byly jednodušší, Eh, aby byly operacionálnější, aby byly přístupnější zejména pro malé a střední podniky a pro ty malé příjemce. Ale v tomto hledu je třeba, aby kontroly byly i nadále, protože je to obrovská odpovědnost spravovat peníze, které patří občanům a kteří občané zaplatili prostřednictvím daním. Tedy musíme podpořit kvalitu a nemůžeme zavádět nějaké mechanismy či operace, které by nepřinášely jasnou přidanou hodnotu specifickou k tomu, co chceme mít. Takže my musíme mít kontrolu, abychom věděli, zda ty peníze byly vynaloženy tak, jak by měly být. V tomto ohledu je tady velká práce s ohled na úrovně substance projektu, protože ty projekty nejsou proto, aby byly kontrolovány, mají být kontrolovány a samozřejmě musí mít nějaký územní dopad. A tady musíme velmi pracovat na této rovnováze, která je křehká, ale je třeba v tom procesu eh, byly pokroky a zlepšení a samotný návrh, o které se momentálně diskutuje, je, myslím, návrh, který povede k té situaci, jak jsem ji popsala. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slova Margareta Marquez, která je členkou výboru pro rozpočet. Pane předsedo. Milá nominovaná komisařko, je... Jedna věc musí mít jasná. Veškeré členské stály Evropské unie do dnes byly, až jsou přímým či nepřímým způsobem příjemci v rámci politiky koheze. Portugalsko je jedna zemí, kde výsledky politiky soudržnosti jsou jasně viditelné. Všichni víme, že vy jste tady na slyšení proto, že se máte stát evropskou komisařkou a ne ministriní portugalské vlády. Ráda bych řekla, že Portugalsko bude respektovat článek 245 smlouvy fungování Evropské unie. Nová generace politik eh, soudržnosti, ten cíl soudržnosti, což je základní cíl, zakladající cíl Evropské unie, to ta soudržnost by tedy měla být přítomna ve, ve všech evropských politikách. Ovšem, financování soudržnosti je nad veškeré ty částky, které jsou specificky přidělné v rámci té obálky koheze. Já se vás ptám, Chcete to takto v rámci té budoucnosti politiky koheze a jaká je vaše konkrétní strategie? Na závěr se ptám, Líbí se mi, že jste tady už řekla, že jste ochotná spolupracovat s parlamentem v tom smyslu, aby se zlepšil návrh komise a, a zahájíme vyjednávání co možná nejrychleji, abychom měli dohodu o novém víceletém finančním rámci včas. Děkuji. Paní poslankyně, domnívám se, že chci říct, že souhlasím se vším, co jste řekla. Eh, byl to velice příhodný komentář z vaší strany a rozhodně je to v souladu s tím, či, co je pro nás hlavní. Momentálně máme situaci, která je poněkud křehká a zranitelná, co se týče posilování evropského rozpočtu. Také si myslím, že tady se otvírá možnost, či nutnost, potřeba toho, abychom nejenom zrevidovali, pokud to bude možné, pokud bude na to schoda na radě, pokud se to dosáhne v rámci vydávání, které stále probíhá, kde jsme aktivní. Tedy, pokud se nám podaří mít nějakou změnu, více ku prospěchu, eh, nebo více, eh, která se přiblíží tomu, co navrhl parlament, já budu jedně ráda, velmi to budu vítat. Bylo by to velmi zajímavé. Ovšem si myslím si, že diskuze o alternativních vlastních zdrojích by se měla vrátit na stůl, na pořad jednání, neboť v každém období jsme konfrontováni s nárůstem, nárůstem různých potřeb a zároveň se ztrátou zdrojů, peněz. A není samozřejmě třeba velice speciální, velmi silný dopad v důsledku odchodu Spojeného království. Komise je technický sbor, je to kolegium, takže my o budeme o tom hovořit. Přispěje každý z nás k tomu společnému možnému řešení. Každý z nás, komisařů, do těch debat vnese své vlastní přesvědčení, zkušenosti, svou vlastní specifickou přidanou hodnotu. Děkuji mnohokrát. Eh, Souhlasíte s tím, že, na, že by bylo vhodné mít nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost na, v zámci eurozóny, že by to mělo být doplněk stávajících politik tak, aby vznikla skutečná předaná hodnota. Tady je zásadní, pokud budeme mít takový nástroj, aby zohlednil ekonomické cykly. Jak chcete změnit takovýto nástroj, či nastavit ten nástroj, aby zohlednil situace možného zpomalení, vážného zpomalení ekonomik a Eh, bude toto na, bude nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost eh, nastaven tak, aby tam byly jakési kritéria, která vy zavedete a jak budou vypadat tak, aby co možná nejlépe přispěla ke splnění cílů. Děkuji ještě jednou. To, o čem se zde hovořila, co zde nadnášíte, co se týká tohoto nástroje, toto je vlastně, co to má za cíl? Cíl je financování strukturálních politik zemí. To je to hlavné poslání toho nástroje. Já tady nechci hovořit o strukturální politice, ale spíš o strukturálních reformách. A to jsou reformy, které podle mě eh, jsou reformy jako reforma státní zprávy, reformy vzdělávacího systému, reformy zdravotnických služeb, nebo i to, jak jsem uváděla v úvodním projevu, například reforma hospodaření s lesy, tak abychom měli lepší zacházení s našimi životní prostředí, například s ohledem na požáry. Takže o co půjde? Země, které jsou součástí eurozóny, by měly mít nějaký nástroj k dispozici, aby právě nebyly omezovány v provádění svých strukturálních reform, abych to tak nazvala, i když nemají oni sami dostatečné možné rozpočtové zdroje pro to, aby to nějaké takové reformy sami zrealizovali aniž by se tedy dostali ve střed s cíly stability veřejných financí. Tedy o co tady jde? Samozřejmě se to opírá o naše zkušenosti. Dříve to byla pouze technická podpora, ta zůstává zachována. A země, které provedly úsilí, které se snažily připojit k, do, eh, k euru, jsou součástí eurozóny, budou takto, budou mít různé možné možnosti, prostředky. Nástroj samozřejmě ještě neexistuje, my, o tom budeme, my na tom budeme rychle pracovat. Merci beaucoup, Lida Pereira. Pour... Děkuji vám, paní Pereira z výboru pro rozpočet. Teď má slovo paní Pereira Děkuji mnohokrát, paní Milovinová komisařko. Období ekonomického růstu jsou příležitostí pro země, aby prováděly strukturální reformy. A samozřejmě v době před volbami je i tady taková vždycky pokušení pro vlády, aby zvraceli, aby tyto reformy neprováděly. Ve v zemi, jako je Portugal, Řecko, Itálie, nebyla možnost provádět skutečné strukturální reformy, protože měly hospodářské potíže. Dále v evropském plánu, který je zablokován na euroskupině, se ztratila příležitost pro to, abychom skonkretizovali možné reformy eurozóny, abychom to tedy provedli, tuto reformu. A tím, že tady nebyly provedeny strukturální reformy ani v rámci jednotlivých zemí, ani v eurozóně, vznikají s tím problémy, protože země, které nedokázaly zreformovat svoji ekonomiku, eh, také nedokážou pak společně zreformovat euro. Jak to tedy vypadá? Má to dopadu na trh práce, fungování škol a nemocnic? Reformy jsou důležité, nikde neprovádí. Pro evropské občany je ovšem důležité, jaké reformy je třeba tedy provést v této oblasti. Co je například třeba změnit na pracovních trhu, systému fungování škol a nemocnic. Paní poslankyně, jsem ráda, že mu odpověď na tuto otázku. Jsem to, co jste tady ovšem nadnesla, je čistě národní povahy, takže těžko to takto mohu komentovat. Co se týče otázek, které se týkají toho, co já hodlám učinit, tady vám samozřejmě odpovím. Nejsem to já, kdo hodlá něco učinit, to je každá jednotlivá v země, která musí zahájit vyjednávání, diskuse v rámci evropského semestru. A jednotlivé země pak musí v rámci evropského semestru nalézt ty nutné politiky, které třeba provést a které jsou vhodné, eh, které byly vlastně identifikovány v rámci evropského semestru. Tyto politiky jsou tedy politiky reorganizační zejména, ale také jsou to investiční politiky, když se o tom hovořilo. Takže je to takový typ strategií. Každá jednotlivá země si musí nastavit tu svoji a Samozřejmě není možné, aby takovéto politiky zemím někdo vnucoval. Musí to být vždy, vše se pohybuje v rámci doporučení jednotlivým zemím. Je tady o to, že tedy země si sama něco navrhne, navrhne si ten kalendář, navrhne ty, si tvé specifické síle, které chce a pak o tom bude vyjednávat. Ano, já také komentář. Euroskupina není národní politika. A co se týče strukturálních reform, eh, na co jsem se ptala? Vy jste řekla, že, je to, že se to liší. V každé jednotlivé zemi je to jiné, ale myslíte si, komise by měla mít nějakou linii podobná, která by to propojovala, sjednocelová? Protože e, smysl reform by měl být stejný. Takže odpovězte jestli něco takového chcete mít. Další otázka, to je nástroj konvergence. Vy budete odpovědná za jeho implementaci. E, nebo tu rozpočtovou kapacitu, jak se o tom hovoří, nebo někdy se to také nazývá rozpočet pro eurozónu. Eh, v některých vašich odpovědích eh, já vidím jste rozčarování. Vy tady například eh, říkáte, že jste velká přískuvně Evropy, ale zdá se, že eurozónu chcete, či ten rozpočet chcete omezit na nějakou mini trojku pro každou jednotlivou země, takovou malou trojku pro pracovní trh, pro vzdělávání, maličkou trojku pro zdraví. Já se vás ptám, je toto vaše ambice s ohledem na tento nástroj, který můžeme také nazvat rozpočet eurozóny, či rozpočtovou kapacitu eurozóny? Byste e, scho- byla byste schopna nám to nějak detailně rozvést? Protože já skutečně jsem někud rozčarovaná. Vážená paní poslankyně, e, co jste myslela těmi malými trojkami? No, Ano, já jsem velice bojovala proti trojkám, ale od té doby se mnohé věci v Evropě změnily. Také ve způsobu, jak se provádí organizace politických, ekonomických politik. Myslím si, že se evropský semestr je skutečno zkušenost, která je dobrým rámcem pro přizpůsobování v rámci prostoru jednotné měny. My všichni pracujeme na tom, abychom zlepšili veškeré tyto procesy, zdokonalili je. Ale jak říkám, členské země přicházejí se svými návrhy, což je tedy přesný opak trojky. Problém trojky spočíval v tom, že protože Evropa neměla žádnou speciální strukturu pro tento účel, vytvořila tedy struktury, která podle mě nefungovala, to byla tedy ta trojka, ale Vzpomeňme si tedy na ten z Evropský semestr a nyní tedy tady máme celou řadu konkrétních návrhů. Já teda příklad navrhnu, aby doporučení pro jednotlivé země a strukturální reformy, ty plány pro reformy pro každou zemi, měly zejména v příloze 10 seznam různých projektů, které musí země implementovat a každá jednotlivá země si v tomto kontextu vybere sama to, co chce implementovat. A to je, myslím, velký progres, eh, velký pokrok v tom, vlastně, jak funguje eurozóna. Děkuji Jose Guzmao za výbor Ekon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji paní jmenovaná komisařko. Říkala jste, že zde v Evropě máme různé politicko-ekonomické situace, že již nemáme takovou jistotu. Momentálně se hovoří hodně o investicích, ale to hlavní omezení pro investiční politiky v Evropě je nadále pak stabilita a růstu a jeho velice restriktivní implementace, jak to dělá komise v rámci evropského semestru. A pak tady máme škrty v oblasti koheze. Já jsem rád, že tady se dozvídám, že to, co bylo ve vašich písemných odpovědích, to je možná nejlepší scénář, je pouze teda pracovní hypotéza najednou. A ptám se, zavážete se k tomu, abyste společně s parlamentem bojoval za to, aby v politice soudržnosti nebylo vůbec žádný škrty a co se týče revize nástrojů ekonomické zprávy v EU, budete podporovat myšlenku toho, aby investice, a zejména investice pro boj proti nerovnosti a chudobě, investice do veřejných služeb a investice do boj proti klimatických změnách nebyly započítávány do výpočtu rozpočtových deficitů jednotlivých států. Ano, děkuji ráda odpovím, co se týče fungování evropského semestru a paktu stabilita růstu. Tady je pokrok. Já jsem tady, když to srovnala se situací před několika lety, já si myslím, že ty věci samozřejmě nefungují celé dokonale. Já jsem taky jistě idealistická. Ráda bych věděla, aby fungovaly dokonale, ale jednotná měna, toto vše se vyvíjí, jsme na dobré cestě. Takto se staví Evropa. Krok za krokem. My jsme schopni opravovat chyby a věci zlepšovat a tímto směrem budeme postupovat i dále. Já už jsem tady několikrát opakovala, že příliš několik poslanců se ptalo na obdobnou věc, takže si myslím, že nemá smysl to dále rozvádět. Tady si myslím, že co se týče situace, že máme velké rozpočtové omezení, takže pokud parlament eh, a oba dva spolukonodáci se shodnou na tom, že se navýší ten strop pro kohezi, je to výborné, já to vítám. Také si myslím, že je třeba chránit politiku soudržnosti, stejně tak jako pilíř 2, ten druhý pilíř eh, společné zemědělské politiky také, protože mnoho kohezní politiky je velice napojeno právě na ten blízký vztah ve venkovských oblastech mezi kohezní politikou a politikou reformy zemědělských struktur. Toto je, myslím, dobré, aby bylo dobré, aby to takto fungovalo, abychom takto mohli řešit problémy, které jsou. Já tedy za to bojovat jistě budu za kohezi, a, neboť koheze a konvergence jsou zásadně důležité pro to, aby vnitřní trh měl dynamiku a fungoval, což je velice důležité. A o to důležitější, když máme jednotnou měnu. V opačném případě budeme mít velké obtíže, když máme jednotnou měnu a ekonomiky jsou ve velice nerovných situacích. To víme a my, my se budeme tedy ze všech snažit jít tímto směrem jak jste nadnesl. Takže podmíněnost ta v podstatě znamenala, že toto členské státy, které plnili pokyny Evropské unie, měly manévrovací prostor, ty, které neplnili, byly trestány. Proto je důležité, aby si náš parlament uvědomil, o čem hovoříme, když hovoříme o reformách ve vašem portfoliu. Je to ta, taková ta deregulace trhu práce, škrty ve veřejných službách, privatizace, anebo hovoříme o jiných věcech, o jiném typu reform. A ještě důležitější než toto je následující věc. Ekonomické politiky, které provádí Evropská komise, a ty například u nás vedly k největší recesi v celé eurozóně. Toto má být podmínka pro čerpání kohezních fondů? Já si myslím, že není možné nic vnucovat. Žádné podmínky. Pokud já na sebe vezmu nějaký závazek, tak budu moci tedy používat tu kohezi či ne. Bude to nějaký takový tam bernámince, za kterou tu vyměním. Vy jste položil vlastně dvě otázky ve své jedné otázce, podle mne. Co se týče politiky soudržnosti striktu sensu, eh, stávající platná legislativa tam má existenci makroekonomické eh, podmíněnosti, já už jsem o tom hovořila. Stávající návrh komise, ať již ve smyslu zmírňování a omezování, že se uznají určité specifika států, krizové situace a budou se zmírňovat veškeré ty dopady, ale to pravidlo tam je, platí. Já e, velmi vnímám postoj parlamentu, který byl záporný vůči tomuto. A pak je tady druhá strana, strana strukturálních reform. A tady podle mne musíme momentárně učinit jednu věc, a to je vybudování politik, které prostě umožní těmto zemím nebo dají zemním podmínky pro konkurenceschopnost, proto aby se rozvíjeli. Proto je důležité, aby parlament, komise a rada se dohodly, neboť toto jde postupem spolurozhodování. Děkuji. Alfred Sand za výbor Ekon. Mám za to, že nám nemůžete říct, o tom, z čeho bude se stávat tento fond pro spravedlivou transformaci. Ale kdy, se, eh, kdy to bude probíráno a implementováno? Jak zajistíte, aby tento fond nebyl omezen pouze na posouzení environmentálních dopadů, ale také socioekonomických dopadů, zejména na evropské zaměstnance? A jste ochotná se zavázat, že budete bojovat za to, aby se nový fond nedopadl jako EFSI, to znamená, aby to nebylo založeno pouze na pákovém efektu, které pak a fondů, které jdou jen do těch, do těch nejvýkonnějších regionů. E, závěry z rady, e, rady z června jasně říkají, že musíme zohlednit národní podmínky členských států při přechodu na klimatickou neutralitu. Budete bojovat za to, aby ten fond podpořil periferní oblasti k tomu, aby překonali své specifické handicapy eh, z hlediska dopravy a energetiky. Sněný poslanče, pane Sante, já beru v potaz vaši otázku, vaše ambice. Vy jste řekl na úvod, že nemu, nemohu eh, tady přijmout nějaké sliby, to je jasné. Musíme počkat až na to, až bude komise skutečně ve funkci, ale jsme v tom velice aktivní. Položili jste otázku ohledně toho, zda tento fond by měl řešit i otázky na ostrovech. To záleží. Fond JTF e je samozřejmě omezený finančně, 4,8 miliard. Takže musí být eh, zapracován, musí jít ruku v ruce s fondy soudržnosti. Musíme ty věci sformulovat tak, abychom tím pokryli ty nejzávažnější problémy plnění norem v oblasti environmentální, ale musíme zároveň konsolidovat stávající nástroje, které už máme a přizpůsobit je různým situacím. situacím. Ráda bych to trochu otevřela a uvidíme, jaké mechanismy se budou nabízet eh, k tomu, abychom toho mohli využít. Vy jste EFSI eh, zmínil spíš negativně, Junckerův plán, Junckerův program, já se budu muset na tyto nástroje trošku podívat. Nemůžeme všechno segmentovat jen podle fondů. Musí to fungovat ve vzájemné synergie. A když jste zmiňoval ty sociální aspekty, tak eh, tam mohu potvrdit, že nepochybně ano. Musíme vytvořit určitý mechanismus a určitou společnou intervenci, tak aby kom uplatnili sociální dimenzi která souvisí se sociální integrací těch regionálních fondů, abychom všechno skombinovali tak, aby z toho vzniknul nějaký smysluplný program pro rozvoj každého regionu. Děkuji, ale když řešíme eh, odlehlé regiony a ostrovy z hlediska regionální politiky, tak máte za to, že by tu mohl být konflikt mezi tím, co chcete dělat z hlediska soukromých sektorových investic a evropskou politikou sou, hospodářské soutěže? To je velmi taková sofistikovaná odpověď, těžko na to odpovědět za jednu minutu, protože jsou tu určité výjimky, jak víte. Z hlediska toho, co se vztahuje na ostrovy, pokud jde o politiku soutěžní a možná u některých, z některých zvláštních důvodů můžeme mít i výjimky týkající se um, soutěžní politiky. Ale je to něco, co musí být vyladěno na konkrétní situaci, jim čelíme, ale samozřejmě je tu tento precedent a možné výjimky pro soutěžní politiku, když máme omezené podmínky v rámci nějakého ostrova a nemůžeme tam dosáhnout úplné eh, zaručené soutěže v rámci toho malého území. Takže budeme samozřejmě zpracovat s vámi, s parlamentem a doladíme ten instrument tak, aby byl funkční, ale nebudujme nějaká sila, kde se bude pouze zdvojovat práce jiných fondů. To je to hlavně, o co nám jde. Děkuji. Jill Evans. Um, commissioner designate. Paní nominovaná komisařko, <clears throat> eh, vím, že podpora deinstitucionalizovaných regionů je velmi náročná. Já mám zkušenost z Velsu, odkud pocházím, ale vy jste se také zmiňovala o mm, talentovaných mladých lidech, kteří odcházejí z těchto regionů a to platí právě pro venkovské oblasti, odkud eh, lidé odcházejí za vzděláním, za pracovním uplatněním a potom eh, je to čím dál tím těžší eh, tam mladé lidi udržet a udržet tam sociální služby a to je tedy problém pro soudržnost. Vytvoříte tedy nějakou pracovní skupinu, která bude hledat reálné řešení eh, migrace nebo odlivu z těchto oblastí. Je tu určitá souvislost s programem Interreg. Já teď hovořím jako poslankyně z regionu, který brzy může být mimo Evropskou unii. Jak můžeme zlepšit eh, a zajistit také naši účast v tomto velmi ceném programu? Děkuji vám za vaši otázku. To je téma, které je velmi důležité. Asi pro všechny z nás záleží na tom samozřejmě, odkud pocházíte, ale všude jsme svědky toho úsilí zajistit vzdělávání, odbornou přípravu a služby pro eh, lidi. Nicméně těchto oblastech ty platy nejsou až tak vysoké, nebo těch příležitostí není tolik a oni odsud odcházejí. Ehm, to si bude vyžadovat opravdu adaptaci. Já instinktivně bych chtěla říci ano, pojďme vytvořit expertní skupinu, ale upřímně řečeno nevím, jestli už eh, taková věc eh, v rámci hm, komise neexistuje. Takže eh, já se na to podívám, obrátím se na své spolupracovníky a s vámi sdílím tuto eh, eh, obavu. Pokud budeme přicházet o talentované lidi, tak je to nešťastné samozřejmě, že <clears throat> lidé musí hledat pracovní uplatnění, které odpovídá jejich vzdělání, jejich schopnostem. A také v vzdělávacím systému musíme mít možnost eh, lákat investice. Buď to bude fungovat jako balíček, anebo to Eh, fungovat nebude vůbec, ale beru to hm, eh, za své a mohu vám přislíbit, že se na to pečlivě podívám, aby tato problematika se řešila. Um, Moje doplňující otázka se týká rovnosti mezi pohlavími a gender mainstreamingu. Vy jste se k tomu přihlásila, což já velmi vítám, jakož je celá naše politická skupina, ale jak to převést do praxe, to je eh, otázka. Myslím, že neexistuje žádná strategie pro rovnost eh, pohlaví s nějakými cíly a alokacemi prostředků v tom víceletém finančním rámci. <clears throat> Bylo to, aby eh, tvůrci politiky mohli svoji politiky vytvářet na základě důkazů a poznatků. Zajímalo by mě tedy, co uděláte pro to, aby se i ten fenomén genderového budgetingu, tedy vytváření rozpočtu rovna, rovnost pohlaví, dostal do běžné praxe. Děkuji. Děkuji za to, že jste toto téma vznesla, protože já bych byla ráda, kdyby se posílilo tento aspekt naší práci. Udělám všechno pro to, abychom měli tuto možnost provádět eh, tento eh, program. Bude potřeba sladit celou řadu věcí a já doufám, že se podaří zlepšit tu vyváženost na základě těch obecných eh, principů, kterým by mělo podléhat řízení evropských fondů. V rámci svého vlastního generálního ředitelství jsem se podívala na lidské zdroje, které máme, to je DG Regio tedy. A v rámci hodnocení eh, je tady problém s sladěním profesního a rodinného života. A je tady také méně eh, eh, manažerek nebo ženských manažerů než je tomu v jiných ředitelstvích eh, v komisi. Je potřeba si tu situaci nechat zanalizovat. A máme tady také eh, zvláštního komisaře pro otázky eh, rovnosti mezi pohlavími. Stefan Bížů. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, paní nominovaná komisařko. Evropa je územím velkých výzev, ale je to také území velkých nadějí. Eh, důstojnost eh, v situaci nezaměstnanosti, eh, v situaci klimatických změn, ale také v dalších oblastech a naší zodpovědnosti jako politiků, což je naše kolektivní zodpovědnost, je přinášet konkrétní odpovědi na tyto legitimní starosti našich občanů. Ať už jsou tady v Bruselu, nebo jsou eh, tisíce kilometrů ve vzdálených oblastech, zejména v těch zámořských francouzských departmánech, a kteří by byli rádi, kdyby eh, eh, politika soudržnosti byla efektivnější. Já bych chtěl hodně apelovat na to, aby se zlepšila na efektivnosti a aby se ty aspekty související soudržnosti promítly do práce všech komisařů, kteří mají na starosti různé oblasti, jako je zdravotnictví, migrace a tak dále. Musíte mobilizovat své kolegy. Vy jste dokonce eh, řekla, že nechcete nechat nikoho pozadu. Já vám eh, v tom věřím. Vy jste popsala všechny ty naléhavé úkoly a já doufám, že se nám podaří eh, jít ještě dál a já bych rád od vás slyšel Eh, vaš eh, odhodlání, že jste připravena udělat více pro ty nejvíce eh, zranitelné a nejzdálnější regiony v Evropě. Moje odpověď je velmi jasná, ano. Jsem odhodlana pomoci těmto regionem, je to ale kolektivní zodpovědnost umožnit těmto regionům, které jsou vzdálené centru eh, transformaci, musíme eh, na to dbát. Víme, že tady eh, jsou speciální podmínky, které potřeba zohlednit. Merci pour l'engagement. Un mot de... Děkuji vám za tento příslip. Mohla byste také skonkretizovat vaše eh, pracovní metody. Chci také slyšet, jak budete spolupracovat s vašimi kolegy. Možná bych vám mohl navrhnout eh, nějakou pravidelnou platformu s danými komisaři, také s poslanci z Evropského parlamentu nebo zástupci občanské společnosti. Takovým způsobem bychom se mohli pravidelně, horizontálně debatovat o těchto otázkách. Děkuji za tento návrh. Já ho vezmu do úvahy. Proč ne? Zvážím to. Eh, proberu to hm, se svými spolupracovníky a možná, že je možné eh, to nějakým způsobem vyřešit, ale nechci nic konkrétního z v tomto okamžiku, ale rozhodně to budu velmi vážně analyzovat. Děkuji a teď má slovo náš drahý kolega Jose Manuel Fernández z výboru pro rozpočet. Zidon. Cara. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní jmenovaná komisařko, kompetence, ambice, odvaha, to je něco různého. Když máme stejné otázky, stejné závazky, tak někteří komisaři v rámci tohoto kontextu dělají pozitivní práci a jiní ovšem zase negativní. Carlos Moredas dostal 80 miliard eur na investice, na, výro, tady na výzkum a on to se škrtal. A například paní komisařka pro kohezi přišla s návrhem škrty 10% v tom globálním uh, v obálce a pro Portugal specificky také další škrty. Eh, parlament to řekl již několikrát, my ty škrty prostě nemůžeme akceptovat. Fond soudržnosti je pro země, které jsou nejchudší. A kohezní fond v návrhu komise má škrt 45%, to je naprosto nepřijatelné. Proto se ptám, za to můžeme i nadále vůbec nazývat politikou koheze, pokud má pokračovat v této podobě. A já se vám eh, ptám, zda vám připadá přiměření tento škrt 45%, mě rozhodně ne. A nevím, zda je to ten možná nejlepší scénář. Pokud politika koheze eh, bude vůbec ještě prioritou, je pravda, že vlastně venková jste to trochu skorigovala. V písemné odpovědi se říká, že je to ten nejlepší scénář a že ty skrty jsou umírněné. Což tedy ukazuje jistou rezignaci, což by vlastně ale již předem poškodilo pak vyjednávání parlamentu. Děkuji za otázku. Když to před vámi se na to ptalo mnoho kolegů, já se Mnoho kroků před eh, vámi o tom na to reagovalo, takže asi těžko tady to budeme rozvádět. Já doufám, že to bude vše objasněno, dojasněno. Říkám, že ten návrh je dobrý pracovní základ a je rozumné, abychom s ní pracovali. Je to jediná možná alternativa, protože ta možnost to odmítnout, tento návrh. Jistě, pane poslance, s tím nesouhlasíte, že by to bylo vhodné. A rozhodně to neznamená, že by ten návrh eh, který máme na stole, nemohl být podkladem pro vyjednávání práci, pro vylepšení. V každém případě by nemělo smysl, abychom měli trialogy. A již zítra pravděpodobně bude další trialog, to, aby se mohlo vyjednávat. A samozřejmě je to na radě, aby otevřela ty eh, rozpočtově limity toho stávajícího návrhu, abych to tak řekla. A samozřejmě, co je Portugalska, ta závažnost e, těch škrtů, vy to tak nazýváte, pouze taková otázka. Chci připomenout jednu věc. Momentálně ty konstantní ceny, tady máme snížení o 7%. Mezi roky 2007 a 2013 To je tedy systém, ve kterém právě žijeme, tedy dnes, dnes to máme 2000 až 2014. Škrt byl 10,5%. A když hovoříte o tom, že momentálně tady máme 1,6 méně pro Portugalsko, tehdy to bylo minus 2,3. Tedy je třeba na tu minulou dobu podívat se určitým kontextuálním způsobem. Tehdy nebyl Brexit. Takže eh, tehdy samozřejmě vaše reakce byla intenzivní, emocionální, ale momentálně jsou tady velice speciální okolnosti, jako ten Brexit, které vedou k tomu, že nemůžeme se dívat na co udělal komisař Komes Moedáš, já ho velice obdivuji, to můj přítele, podívat se na to, jak vypadají ten finanční výhled. V roce 2014, ano, tady byla mnohem větší ztráta. Co se týče průběžných cen, tady máme navýšení 3,5% tehdy a nyní 7%, takže ty hodnoty jsou takové. Nemá smysl, abychom to dále rozváděli, na tom trvali. Já říkám, mé oči jsou upřeny na vás, já mnohé čekám od vyjednávání s radou a samozřejmě komise vždy vás bude naprosto podporovat a já osobně rovněž. Děkuji, vaše odpověď mi dává za pravdu, protože pokud ve letem aktuálně, tedy předešlém VIFR byla škrt 10% a dnes ještě nad ten škrt děláte nový škrt 7%, no tak to znamená, že pokud jste nesouhlasila s tím prvním škrtem, tak těžko můžete souhlasit s tím škrtem, který jde ještě na ten škrt. Ještě je otázka. Bude, chcete provést revizi toho přidělovacího vzorce pro peníze pro politiku soudržnosti? Jsou totiž bohaté země, které škrty nemají a chudé země, které škrty mají nesouhlasím s žádnými škrty. To chci jasně říci. Ani dříve, ani, ani poté. Já jsem pouze hovořila o tom, chci zase připomenout tu situaci, která byla tehdy velmi kritická, ale to je jiná záležitost. Co se týče tedy, nesouhlasím s žádnými škrty. Rozhodně ne. Co se týče revize přepracování toho berlínského vzorce, myslím, o tom jste hovořil. Tento vzorec má jisté komplexní komponenty. Já jsem eh, se na to ještě nedívala. V roce 2000 byla určitá diskuse o tom. A je to věc, ke které se můžeme stále nově vracet a snažit eh, se ten vzorec eh, zdokonalovat a nesmíme na to hledět tak zjednodušeným způsobem, protože některé země, které dříve měly škrty, nyní rostou. Já už jsem to vysvětlovala paní polské poslankyni. Musíme chápat, pokud nějaká země má pokrok, a to chceme, aby země měly pokrok, no tak samozřejmě, když ten pokrok bude realizován, tak v budoucnosti samozřejmě budou méně způsobilé pro to, aby čerpaly prostředky ze strukturálních fondů. Nebo cílem není, aby vlastně ty fondy byly neustále, neustále, neustále, jak si odčerpávány. Cílem je ta skutečná konvergence. A blížíme se ke konci tohoto kola otázek. Máte nyní možnost, paní nominovaná komisařko, pronést stručný uzavírací projev za dobu pěti minut a poté vezmu slovo jen velmi krátce na dvě minutky a tím toto zasedání bude u konce. Takže vám nyní dávám slovo na pět minut. Závěrečné prohlášení. Merci bien, monsieur le président. Uh... Vám, pane předsedo. Já bych jen chtěla podprhnout, že co se týče některých hlavních závěrů, které si odnáším z tohoto slyšení, je, že to bylo velice užitečné. Pomohlo mi to pochopit, co chtějí zástupci, volení zástupci občanů, abych zohlednila, pokud se stanu komisařkou. Já beru vaše ohledy a obavy eh, ohledně rozpočtu na politiku soudržnosti vážně a potvrzuji, že budu bojovat v rámci kolegie komisařů za co nejvyšší rozpočet. Co se týče ten fond, toho fondu pro spravedlivou eh, transformaci, ETF, e tak eh, to bude jeden z, z nástrojů spolu s reformami, bude se to bude vzájemně posilovat. Jsou tu některé závažné obavy ohledně zjednodušování. Já to beru velice vážně. A další vyjádřené ohledy se týkaly reform, reformní agendy, co tím míníme, jaké budou metody. E, I to si odsud odnáším. Akční plán pro klimatické změny a příspěvek politiky soudržnosti a soudržnosti politiky eh, soudržnosti ve vztahu s environmentálními cíly. I to si beru k srdci. Rovněž eh, venkovské regiony, tady zazněly určité hlasy volající po konvergenci a prioritách a také všechno, co padlo ve vztahu k nejvzdálenějším, nejodlehlejším regionům Evropy. Otázka genderového, eh, rov, genderové rovnováhy při přidělování rozpočtových prostředků a ve všem, co děláme. A samozřejmě otázka partnerství, zapojení místních partnerů a subjektů. Všechno toto beru velice vážně. Zmínila jsem, eh, vypíchla jsem několik témat a řekla jsem také, že budu v dialogu s vámi všemi, ale ve své přípravné práci jsem samozřejmě nemohla zohlednit všechny prvky, jako třeba výbor regionu, EHSV, no, i e, účetní dvůr, investiční banka. Ale pokud budu stvrzena ve své funkci, budu s nimi udržovat těsný vztah a také s těmi, kdo spravují různé fondy, které máme v Evropě, abychom vytvořili balíčky, e, které budou nakonec, kdy nakonec ten celek bude větší než jednotlivé součásti. Budu v kontaktu s členskými státy, městy, a obcemi, regiony navštívím, pokusím se navštívit všechny země a samozřejmě v rámci komise budu usilovně pracovat se všemi eh, svými kolegy. Je těžké dosáhnout dobrých výsledků, aniž Máme těsnou spolupráci s dopravou, ekonomikou, energetikou, životním prostředí, pracovními místami, hospodářstvím a tak dále. Takže já myslím, že musíme eh, upracovat jako tým a já vás prosím, abyste mi v tom pomohli. pomohli. Úplně závěrem mi dovolte poděkovat vám všem, všem, kdo mi pomohli připravit se připravit mé odpovědi, čili celému týmu podpůrných služeb, kteří projevili nesmírnou trpělivost, chovývavost. Díky nim jsem byla schopna se poučit a získat potřebné informace, abych byla schopná vám odpovídajícím způsobem odpovídat. Chci poděkovat i našim tlumočníkům, protože díky nim se nestrácíme v překladu. Děkuji vám všem. Z mého hlediska to byla velice zajímavá diskuze a já jsem si ji užila. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Madame la commissaire désigné. Děkuji vám, paní eh, nominovaná komisařko. Myslím, že můžete chápat tento potlesk jako poděkování ze strany našeho výboru za vaše odpovědi na naše otázky. A já bych eh, chtěl opravdu poděkovat našim kolegům za výbornou kvalitu eh, znášených otázek. Myslím, že tady zazněly všechny dimenze eh, této problematiky, eh, která by nám měla umožnit vyhodnotit v rámci eh, zkusky koordinátorů, jestli hm, se rozhodneme vás potvrdit ve funkci komisařky. Proto bylo nesmírně eh, důležité uspořádat toto slyšení. To bylo velmi dlouhé, velmi náročné, ale myslím si, že se vyznačovalo velkou kvalitou a doufám, že i tato eh, debata eh, se vyznačovala vysokou kvalitou. To také není náhodou, všichni jsme tady eh, dodržovali náš postup. Ten náš postup dále stanovuje, že se bude následovat zkuska koordinátoru, kde proběhne velmi pečlivé hodnocení všech odpovědí, které jste eh, nám poskytla na naše otázky. Ještě jednou vám děkuji za váši účast a koordinátoři se teď sejdou s zavřenými dveřmi, tedy sejdou se zítra dopoledne mezi 10. a 12. 12.30 se ASP G2 a na základě této zkusky potom eh, konferenci předsedu pošleme naše stanovisko. Děkuji všem za vaši účast. A pan předseda ještě děkuje tlumočníkům za vynikající práci. Tím končí naše zasedání.